kolegové, vážení poslanci, vážené poslankyně, prosím, posaďte se. Posaďte se a, a, a prosím také se utiště, abychom mohli začít zasedání našeho meziparlamentního výboru. Za prvé, dovolte, abych vřele a laskavě také přivítal vás eh, všechny z národních parlamentů, abych vás eh, uvítal na tomto meziparlamentní výboru. Je to pro mě zároveň potěšení i čest. Společně s vámi zasedat na půdě Evropského parlamentu. dovolte, abych něco řekl k obsahu a k průběhu naší schůze. A mm, jednak přednesl tedy pár slov úvodem. A vy víte, že 1.12.2009 nakonec se nabyla účinnosti Lisabonská smlouva, která nyní je tedy účinná a Nicméně vlastně tím skončila i ta zdlouhavá diskuze, která probíhala v celé Evropské unii, ve všech členských státech. Diskuze, která trvala více než 10 let. Ale eh, de facto nejde o konec jde o začátek zcela nové kapitoly. A je to vlastně úplně nový začátek evropského procesu, protože máme nová pravidla hry. Znamená to, že méně než před rokem tato Lisabonská smlouva, která má i kapitolu o základních právech, tak tato Lisabonská smlouva nabyla účinnosti, je tedy plně účinná a Lisabonská smlouva a ta kapitola o základních právech eh, dohloubky změnila i právní rámec eh, Evropy v oblasti mm, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, což je název, který je nyní zakotven, eh, právně zakotven a který i zavádí celou řadu nových kompetencí a působností pro Evropskou unii, a to především i nové kompetence našeho Evropského parlamentu. Vlastně poprvé zde je, se jasně deklaruje, že evropský projekt, evropská myšlenka, evropský proces, že to se netočí pouze kolem jednotného trhu či jednotné měny, ale jde o občany. Občan je v centru zájmu tohoto evropského procesu spolu s demokratickými principy, které třeba posilovat v našich evropských politikách. A obzvláště to platí pro svobodu, bezpečnost a spravedlnost, tedy pro tuto oblast, oblast eh, práva. A Eh, vlastně zde Lisabonská smlouva zavádí eh, nový typ eh, permanentní spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Evropský parlament nyní je spolurozhodovacím legislativním orgánem v oblasti soudnic, v oblasti spolupráce justičních orgánů, policejních orgánů ve věcech trestních. A tedy vy hrajete nyní zásadní roli bok po boku s Evropským parlamentem. A e, vlastně mm, každý národní parlament každého členského státu hraje tuto roli ve smyslu článku 12 smlouvy o Evropské unii. Cituji. Národní parlamenty aktivně přispívají k fungování Unie tím, že se spolupodílí na budování eh, rámce pro eh, svobodu, bezpečnost a právo a eh, i tedy spoluvytvářejí a implementují politiku v této oblasti v smyslu článku 70 smlouvy o fungování EU a tím, že se zapojují do politického monitoringu kontroly nad Europolem a vyhodnocují Eurojust. E, jsou to činnosti v souvislosti s článkem 88 a 85 smlouvy. A proto meziparlamentní výbor, který zasedá v rámci tohoto e, procesu, e, který byl zahájen ve Stockholmu na konferenci předsedů parlamentu v květnu 2010, tak to všechno je něco, co nám připomíná to, že předsedové parlamentu požádali belgické předsednictví, aby dále zanalizovalo tu možnost, že by parlamentní výbory se, meziparlamentní výbory v oblasti justice, eh, vnitra a spravedlnosti setkávaly pravidelně s Evropským parlamentem. Belgický parlament předloží své návrhy na příští konferenci předsedů, která proběhne v Bruselu v květnu 2011. Takže to je kontext našeho dnešního zasedání. A mm, mm, my vlastně plníme mandát, který jsme obdrželi eh, od konference předsedů eh, v, ve spolupráci s Evropským parlamentem. Já jakožto předseda výboru LIBE, což je příslušný výbor EP, který má na starosti citlivá témata spojená s oblastí, eh, s oblastí eh, spravedlnosti, bezpečnosti, svobody. A já si plně uvědomuji, jakou odpovědnost neseme vůči našim spoluobčanům a všem, eh, které chrání evropské právo. Je to pro nás velká výzva, abychom přijímali legislativu, této oblasti, tedy eh, bezpečnosti, svobody, spravedlnosti na evropské úrovni. A zároveň musíme ale brát do úvahy, jaká jsou ta nejlepší řešení Pro to, abychom i zachovali ty základní prvky národních, tedy vnitrostátních právních řádů. Eh, dnes více než kdy jindy je důležité, aby subsidiarita, proporcionalita byly respektovány eh, při plném zapojování národních parlamentu, národních zákonodárných sborů. To platí i pro ty operativní aspekty plnění eh, těch úkolů vyplývajících z oblasti eh, svobody, bezpečnosti práva. Není náhodou, že v posledních letech eh, byl vytvořen třeba systém SIS nebo další, jako Eurodac nebo VIS, vizový informační systém a mm, byly vytvořeny, protože jsme potřebovali společné nástroje pro ten společný prostor spolupráce mezi členskými státy, respektive jejich příslušnými orgány. Evropský parlament e, tím, že v listopadu 2009 přijal tato doporučení e, v rámci Stockholmského programu, tak parlament jasně deklaroval, že posilování demokracie, zodpovědnosti, odpovědnosti v oblasti tedy, eh, v oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a svobody, tak my tedy jsme požádali komisi, aby do září 2010 předložila nový legislativní návrh týkající se parlamentní kontroly nad Eurojustem, Eurojustem v smyslu článku 70 smlouvy o fungování EU a abychom tak mohli tedy vyhodnotit fungování této oblasti. Rok po eh, té, co vstoupila v účinnost eh, Lisabonská smlouva, tak eh, komise ještě nesplnila tento úkol zadaný Evropským parlamentem. Tudíž jsme zahájili parlamentní rozpravu o revizi Europolu a tudíž komise plánuje, že předloží legislativní návrh do roku 2013, což znamená, že stávající právní rámec ještě z dob smlouvy s NIS eh, eh, bude přežívat. Pokud komise předloží návrh v roce 2013, až tak to bude strašně těžké pro to, abychom my v parlamentu mohli eh, uzavřít veškerá jednání potom za méně než rok a bereme na sebe riziko, že eh, vlastně i my přijdeme o to pětileté období ve smyslu protokolu 36 ke smlouvě, kde se hovoří o tom, že tyto agentury by se měly eh, dostat pod smlouvu. A my tedy jsme během seminářů se zabývali touto situací a dospěli jsme k závěru, že i když je to rozumné, pomáhat při tom vyhodnocování, tak si myslíme, že to vyhodnocení by mělo být hotovo do roku 2011 a poté je třeba i hned zahájit legislativní kroky. A Lisabonská smlouva jinak v podstatě jako kdyby je neplatila, ale ona je, ona je účinná. A my bychom tady měli přijít s nějakým pragmatickým řešením, tak aby Evropský parlament a národní parlamenty aby mohli vytvořit takový neformální pracovní mm, prostor, prostředí, kde tedy zpravodajové a stínovi zpravodajové z oblasti Libe, aby mohli jednat s ostatními institucemi a s dotčenými agenturami, kterých se týká tento společný prostor svobody, bezpečnosti a práva a abychom na tyto agentury aplikovali stejnou logiku. To je něco, co se nezmiňuje ve smlouvě, ale Eh, jsou tam další, jako ten Evropský asilový eh, úřad a Frontex, eh, těch se to také musí týkat. A v neposlední řadě národní parlamenty monitorují tuto činnost. To znamená, že Eh, by eh, tedy měli sledovat eh, výměnu informací mezi členskými státy, třetími zeměmi a dalšími organizacemi. Proto jsme se rozhodli, že hlavním bodem našeho semináře bude šengenský systém, protože podle nás to je asi nejsilnější faktor spolupráce mezi členskými státy a Evropskou unii. A Ovšem, svědomím z toho, že teprve celý proces začíná a který by měl probíhat eh, celých pět let. A tak eh, s tímto eh, vědomím, že chceme zlisabonizovat třetí pilíř a především tu oblast agentur spojených s prostorem svobody bezpečnosti práva, tak uh, tak s vědomím tohoto všeho musím říci, že o to více jsme rádi, že se můžeme setkávat na půdě Evropského parlamentu se zástupci 27 národních eh, komor, kteří zastupují alespoň 18 členských států, které dnes jsou zde zastoupeny. A nyní dám slovo panu Kochlbergovi, který zastupuje radu a po jeho projevu předám slovo panu Debreverovi z komise. Tak, pane Kekelberku, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já doplním to představení mé osoby, které zde přednesl pan předseda. Já jsem tedy v průběhu belgického předsednictví vykonávajícím předsedou výboru KOZY, což je stálý výbor pro spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu a výboru LIBE a především jeho předsedovi za to, že vás volali na toto odpoledne. Děkuji samozřejmě evropským poslancům, ale děkuji také i národním poslancům za to, že mezi nás dnes přišli a také za to, jaký zájem věnují evropské spolupráci v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Není to jen ctí pro předsedu kozy, ale také povinností, aby předstoupil před Evropský parlament i zástupce národních parlamentů a informovali je o práci tohoto výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Je to povinnost, která vyplývá ze zakládajících textů, k tomu se ještě vrátím, ale je to také povinnost proto, že kozy musí mít dopad na vnitřní bezpečnost, ale také na svobodu a blaho evropských občanů. A to podle mě předpokládá také transparentnost vůči parlamentům. Výbor Libe mě o to požádal a já se tedy zmíním o příspěvku KOSY ke spolupráci mezi evropskými agenturami. Ale ještě předtím bych vám rád představil výbor KOSY jako takový a především jeho základy, jeho pravomoci, principy, na nichž by se podle belgického předsednictví měl zakládat. Aby bylo jasně řečeno, co jsou naše kompetence. Zatím je to ještě mlhavé, protože ten orgán je mladý, jak jsem právě připomněl. Také vám řeknu, jaký je program KOSY do konce trojky, to znamená do 30. června 2011 i dále, protože uvidíte, že některé z cílů, které jsme si stanovili, znamenají práci pro belgické, maďarské předsednictví, ale možná i pro následující měsíce a roky. Na úvod tedy prezentace výboru KOSY. Připomenu právní základy v širokém slova smyslu, které jsou také tou hlavní linií, již mělo belgické předsednictví na mysli, když připravovalo program KOSY pro belgické předsednictví i pro následujících šest měsíců ve spolupráci s maďarským předsednictvím. Jsou zde tedy tři základy. Článek 71 smlouvy o fungování Evropské unie, který uvádí, že výbor KOSY je vytvořen proto, aby uvnitř Evropské unie zajistil podporu a posílení operativní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti. Potom zde máte stokholmský program základní politický dokument pro práci v oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a svobody, který uvádí, že vypracování, sledování a uplatňování strategie vnitřní bezpečnosti by se měla stát jednou z hlavních misí výboru KOSY. A pak poslední, nejnovější právní základ, který ještě konkrétnější než ty dvě ostatní rozhodnutí rady 25. února 2010, takže opravdu velmi nedávné rozhodnutí, který zakládá, kterým se zakládá výbor Kozy a který popisuje jeho hlavní úkoly. A také vztah výboru KOSY k agenturám, k radě, k Evropskému parlamentu a dokonce i k národním parlamentům. Stručně proběhnu tento text, který obsahuje jen 6 nebo 7 článků. Článek 2 říká, že KOSY usnadňuje, podporuje a posiluje koordinaci operačních akcí úřadů členských států kompetentních v oblasti vnitřní bezpečnosti. Ten článek 2 a obecná definice mě navádí k tomu, abych předeslal, že je zde multidisciplinární charakter složení KOSY a je zde opravdu velká škála různých zájmů, které jsou zde zastoupeny. Protože zde hovoříme o vnitřní bezpečnosti v širokém slova smyslu, což zahrnuje nejen, oblasti, nejen kompetence z oblasti justice, policie, ale také úkoly pohraniční bezpečnosti, celní zprávy, občanské bezpečnosti. Takže zde celá řada sektorů, které jsou zastoupeny a které mají své zájmy v rámci tohoto výboru pro operační spolupráci. Článek 3 uvádí, že KOSY zaručuje spolupráci a operační koordinaci. Účinnou tedy ve smyslu kapitoly 5, části 3 smlouvy. Dále článek 3 uvádí, že KOSY hodnotí obecné směřování a efektivitu operační spolupráce, identifikuje eventuální problémy v této spolupráci a pokud jsou zde nějaké problémy odhaleny, tak musíme o tom informovat odpovídající orgány, aby byly tyto problémy napraveny. COSIP pomáhá radě, pokud jde o doložku solidarity. Kosi není zapojen do vedení operací. Já často hovořím o operačních záležitostech, ale vždycky se jedná spíše o spolupráci a koordinaci, protože úkolem Kosy není řídit jednotlivé operace a akce, ale snažit se o jejich koordinaci a vzájemnou návaznost. KOSY také není zapojen do vypracování zákonodárných legislativních aktů. Legislativa se připravuje jinde, ne v rámci výboru KOSY, to je operační orgán, který zajišťuje koordinaci. Článek 5 je velmi důležitý pro tu oblast, která nás dnes odpoledne zajímá, protože říká, že v případě potřeby zástupci Eurojustu, Europolu, Frontextu, Frontexu a dalších eh, orgánů, kterých se to týká, takže ten seznam není vyčerpávající, jsou přizváni jako pozorovatelé na schůze kozy. A dále tento článek 5 uvádí, že kozy bude přispívat k zajištění konzistentnosti jednání těchto orgánů, takže i zde musíme dohlížet na optimální koordinaci a spolupráci těchto orgánů. Těch eh, tří orgánů, které jsou tam výslovně jmenovány, ale mohou se k tomu připojit i další orgány. Článek 6, tedy poslední ustanovení, uvádí, že výbor KOSY pravidelně předkládá radě zprávu o své činnosti. A potom na závěr, že Evropský parlament a národní parlamenty jsou informovány radou o práci tohoto stáleho výboru. Takže to ještě jednou vysvětluje, proč jsem zde dnes před vámi a ještě jednou opakuji, že je to pro mě čest a také potěšení, spíše než tedy povinnost. Pár slov k programu výboru KOSY. Belgické předsednictví předložilo tento program 25.6.2010 členům KOSY a 7. září byl tento program schválen, takže je to opravdu velmi nedávná záležitost. Tento program je vypracován na základě tří textů, které jsem právě uvedl. Samozřejmě byl vypracován ve spolupráci s maďarským předsednictvím, jak už jsem řekl, abychom zaručili kontinuitu v tom, co navrhujeme, v tom, co budeme společně dělat. Je to program, který se bude zaměřovat na několik eh, měsíců, bude trvat několik možná i let, takže nebude prováděn pouze za belgického a následně maďarského předsednictví, ale bude i provozovat i další předsednictví. Zažádalo o něj několik delegací, které jsou přítomny v Kosi od první schůzky v březnu roku 2010. Myslíme, že jsme se snažili začlenit do toho celou řadu záležitostí do toho programu, který byl tedy schválen v září 2010. Vzali jsme v úvahu určitou filozofii nebo hlavní principy, které jsme čerpali z minulosti, z práce, která byla realizována před eh, Lisabonskou smlouvou. A právě tyto principy se řídí nebo těmito principy se řídíme na našich schůzích. Jsou to tedy koherentnost, kontinuita. Náš program se především inspiruje tím, co už zahájilo španělské předsednictví na začátku tohoto roku. Přidaná hodnota. Kosy řeší věci, pokud se je jisto, nebo pokud se je tento výbor jist, že může přinést něco navíc, že může poskytnout stanoviska nebo doporučení k otázce, která není už řešena v rámci nějaké jiné pracovní skupiny. Integrálně integrovaný přístup před chvíli jsem říkal, že jsou zastoupeny celé řady sektorů a to právě dokazuje, že když řešíme některou záležitost, eh, která se týká vnitřní bezpečnosti, tak vždycky bereme v úvahu všechny složky této vnitřní bezpečnosti a všechny zainteresované strany. Takže to děláme integrálním způsobem, celistvým způsobem a také integrovaným, protože dohlížíme na to, aby všechny tyto zájmy, všechny zúčastněné strany pracovaly ruku v ruce. Nákladují, následní princip je konkrétní přístup, eh, který povede ke konkrétním a hmatatelným výsledkům. To je věc, kterou jsem často říkal na mezinárodních fórech. Myslím si, že je důležité, aby takovéto iniciativy dospěly ke konkrétním výsledkům, aby byly věrohodné. My v rámci výboru KOSY chceme, abychom mohli svou prací dokázat, těm, pro které pracujeme, to znamená všechny strany, kterých se to týká, které jsem zde vyměnoval a také samozřejmě pro občany Evropské unie. Chceme jim dokázat, že jsme něco skutečně vyprodukovali. A dále také chceme, aby naše práce měla dopad na evropskou vnitřní bezpečnost. Když jsme tedy vypracovávali náš program, jehož hlavní prvky uvedu, pracovali jsme ve spolupráci se všemi, kteří zasedají na schůzích kozy a to zcela transparentním způsobem. Aby byla dodržena kontinuita, tak jsme vzali v úvahu všechno to, co už eh, uskutečnilo nebo zahájilo španělské předsednictví, ale potom jsme se obrátili také na všechny členské státy, na komisy, na agentury. Dostali jsme návrhy témat, eh, které by podle všech těchto stran měly být eh, řešeny v rámci výboru KOSY, to znamená, jsou to operační témata, pro něž by kozy mohl znamenat přidanou hodnotu. Dostali jsme 34 návrhů od členských států, od komise, od agentur, od generálního sekretariátu. Probrali jsme je, dodržovali jsme principy, které jsem vyjmenoval a dospěli jsme ke kratšímu seznamu 14 témat. Tento seznam je tedy kratší, pokud je o seznam položek, ale uvidíte, že některá z těchto témat jsou velmi ambiciozní. Nechtěli jsme zároveň řešit 50 nebo 60 témat, abychom dodržovali princip, který už jsem uvedl. Myslím, že jsme se na tom jasně zhodli. Obecně říkáme, že méně někdy znamená více. Protože když eh, toho máte hodně, tak se vám třeba podaří posunout vpřed všechna témata, ale nemáte třeba konečné výsledky, protože jsme se omezili na kratší seznam témat. Uvedu několik příkladů. Jedním z těchto 14 témat je samozřejmě koordinace agentur. Vrátím se k tomu později za pár minut. Druhé téma vypracování policy cycle evropského politického cyklu. Říkáme tomu projekt Harmony. Možná už jste o tom slyšeli. To je jeden z projektů které vede belgické předsednictví v průběhu tohoto druhého pololetí. Cílem tohoto projektu je na evropské úrovni vytvořit pracovní metodiku, až vědeckou metodiku, která vezme v úvahu všechny hrozby, které mohou ohrožovat vnitřní bezpečnost Evropské unie. Mělo by to umožnit ministrům, když se budou snažit identifikovat priority pro evropskou bezpečnost, vycházet z metody, která se osvědčí a která umožní přijmout kvalifikované rozhodnutí. Jedná se tedy o identifikaci hrozeb a vytvoření seznamu těchto hrozeb, ten potom předáme ministrům a ministři potom určí, jaké priority pro následující měsíce a roky přijmou. To znamená, že se zde nevytváří žádný nový nástroj, ale chceme koordinovat a harmonizovat existující nástroje abychom mohli vytvářet určité prognózy toho, co nám hrozí. Pracovali jsme především na závažné trestné, zločin, trestné činnosti, mezinárodní zločinnosti a snažili jsme se určit, jakým způsobem bychom mohli této vážné trestné činnosti na mezinárodní poli čelit. Dále zde máme strategii vnitřní bezpečnosti. Jak jsem říkal, když jsem připomínal stokholmský program, tak to je také součástí hlavních úkolů KOSY a právě proto jsme spolupracovali s komisí, která by měla, jak možná víte, ale možná se k tomu ještě vrátí kolega z komise, vydat sdělení k tomuto tématu, myslím, že v průběhu listopadu tohoto roku. Kosy se potom na toto sdělení komise zaměří a bude se snažit co nejlépe vyplnit úkol vyplývající ze stokholmského programu, to znamená přispívat ke koordinaci, sledování a zavádění programů v oblasti vnitřní bezpečnosti. 5. zítra je tedy naplánována schůze na toto téma a komise nám určitě sdělí jaký je návrh tohoto jejího sdělení a já se velmi těším na toto zítřejší odpoledne. Čtvrtý příklad jednoho z těchto témat, které máme, je právě boj proti organizovanému zločinu, proti závažnému organizovanému zločinu. Většina nebo všechny delegace v rámci výboru KOZY se shodly na tom, že boj proti závažné trestné činnosti na mezinárodním poli je téma, které by nás mělo združit všechny. A několik delegací navrhlo, že bychom se měli zamyslet eh, nad všemi mechanismy boje nebo předcházení této organizované zločinnosti. A nebudeme se zaměřovat pouze na represi nebo na trestní aspekt, nebudeme se zamýšlet pouze nad trestními sankcemi a postupy, ale zamyslíme se také nad alternativními cestami. Například správní právo, které umožňuje třeba konfiskovat nebo uzavírat eh, určitá zařízení, aniž by to vždy muselo vyústit eh, v trestní postup. Toto téma bude ještě rozpracováno maďarským předsednictvím, které z toho udělá jednu ze svých priorit. Teď se vrátíme k otázce koordinace agentur, protože právě o to půjde v následujících eh, referátech. Jaká je tedy roli výboru kozy v oblasti koordinace agentur? Jak už jsem říkal, Hovoří o tom eh, článek 5 rozhodnutí Rady z 25.2.2010, který říká, že KOSY musí přispívat eh, k zajištění koherentnosti a konzistentnosti práce těchto orgánů. To znamená, KOSY dohlíží na to, aby tyto orgány pracovaly co nejlépe a co nejvíce spolu. Toto je bod, který byl na pořadu jednání první schůze KOSY, která se konala 11.3.2010. Tento bod byl také řešen i 34. a 25.6. na dvou následujících schůzích KOSY. Koordinace mezi agenturami je jedno z těch 14 témat na pořadu jednání belgického a maďarského předsednictví. Agentury které tady před, vámi před, před vás předstoupí a o kterých budete za chvíli hovořit, mají zvláštní mandát eh, s různými specifiky, s různými cíly, ale žádná z těchto agentur nemůže plně rozvinout svůj potenciál bez podpory ostatních agentur a bez podpory členských států. Proto je zajímavé podívat se na to, jakým způsobem tyto agentury pracují, jakým způsobem spolupracují. Samozřejmě s tím, že respektují ostatní pravomoci ostatních orgánů Evropské unie. Mám na mysli především komisi, ale můj soused po pravici ještě bude mít příležitost se k tomu za chvíli vrátit. Výchozím bodem naší úvahy, pokud jde o koordinaci agentur, byla neformální rada pro spravedlnost a vnitro z 1.10.2009, kdy švédské předsednictví požádalo Eurojust, Europol, Frontex a Sepol, aby vypracovali zprávu o své spolupráci, kde by byly také hlavní směry pro eh, budoucí spolupráci, kde by byly společné normy a také společné iniciativy v oblasti vzdělávání, rozvinutí pracovních postupů, a také praktické spolupráce. Ty čtyři agentury se sešly a vypracovali za tímto účelem na konci roku 2009, začátku roku 2010 společnou zprávu. A je třeba potrhnout eh, tento společný přístup, protože je to poprvé, co tyto čtyři agentury pracovaly společně a vypracovaly zprávu, která se týká jejich činnosti, aby se ještě zlepšilo jejich fungování. Průběžná zpráva byla předložena výboru Kozy na jeho první schůzi 11. března 2010. Tam se hovořilo o tom, že už je dobře vytvořená spolupráce mezi agenturami, ale především na bilaterální úrovni mezi dvěma agenturami, ale už méně na multilaterální úrovni. Tato zpráva také uváděla potřebu racionalizace, především pokud jde o vícestranou spolupráci. Na začátku dubna agentury předložily svoji závěrečnou zprávu. Tato zpráva uvádí existující protokoly a dohody na bilaterální úrovni, uvádí také celou řadu cílů pro zlepšení těchto protokolů a také vyjmenovává oblasti, kde je možno uzavřít nové dohody také hovoří o tom, co všechno můžeme udělat z dlouhodobého hlediska a konkrétně na multilaterální úrovni. Je to tedy zpráva, která poprvé k tomu přistupuje konkrétně a prakticky. Je to velmi čitelný dokument, cíle jsou konkrétní, prakticky vyjmenované, prakticky identifikované, dobře definované ve formě sloupečků, takže se to může velmi snadno a přehledně zkontrolovat, jestli jsou cíle dosaženy nebo ne. Dále tento, tato zpráva zohledňuje také stokholmský program. Dotýká se také především problematy, které agentury mohou vyřešit eh, sami o sobě. To znamená, že agentury provedly velkou sebekritiku, sebeanalýzu, vyjmenovali celou řadu výzev, které sami mohou eh, vyřešit buď za podpory členských států nebo jiných partnerů. Ale většinou jsou to cíle, které mohou vyřešit nebo tedy dosáhnout tyto agentury sami. A na závěr musím říci, že není vyloučeno, že v budoucnosti by Takováto záležitost byla rozšířena na další agentury, které jsou aktivní v oblasti bezpečnosti a vnitra, například agentury pro základní práva, Evropskou soudní síť nebo Evropskou síť pro vzdělávání v oblasti justice. Jak jsem říkal, tento seznam není vyčerpávající, jsou zde v tomto rozhodnutí obsaženy tři orgány, ale je možno přizvat i další jako pozorovatele. Teď pokud jde o bilaterální spolupráci mezi agenturami. Tato zpráva obsahuje velmi konkrétní návrhy, které jsou spojeny s určitými operačními otázkami, jako například, a uvedu jen pár, výměna informací, analýza, hodnocení hrozeb, společné vyšetřovací týmy, vzdělávání, externí komunikace. A myslím si, že ty agentury, které zde za chvíli předstoupí, vám budou moci uvést další detaily k této otázce, ale myslím si, že je důležité už potrhnout, kde všude ta spolupráce probíhá, kde by ještě mohla probíhat. Pokud jde o multilaterální spolupráci, návrhy těchto agentur jsou spíše strategické a berou v úvahu nejen na fungování a každodenní spolupráci, ale také dlouhodobě celý soubor vnitřní bezpečnosti. Uvedu některé z těchto cílů. Rozvíjet eh, mechanismy, které umožní zajistit eh, lepší kontinuitu a interoperabilitu mezi agenturami, vytvořit eh, společnou sféru pro řízení a zprávu na základě schůzí mezi zodpovídajícími činiteli, vytvořit koordinovaný přístup k evropským institucionálním záležitostem a vnějším vztahům, spojit úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, rozvinout společné úsilí v oblasti vzdělávání, informovat o práci agentur. To je také otázka sama o sobě. To platí pro celou řadu dalších institucí, i pro KOSY a právě proto jsem si pár minut vyhradil na prezentaci tohoto výboru. I přesto Některé agentury nebo některé instituce nejsou příliš dobře známy, moc se neví o tom, co dělají. Tyto agentury to tedy uznávají a myslím si, že je to dobře, že na to upozorňují. A další cíl ukázat eh, spolupráci mezi agenturami prostřednictvím eh, zacílených eh, akcí a školení a různých eh, informačních eh, kampaní. Takže toto je celá řada cílů, které si tyto agentury stanovují a které by měly přispět k lepší synergii mezi agenturami. Mělo by to také zabránit různému zdvojování a využít a k optimálnímu využití jejich eh, kompetencí a kapacity. Pokud jde o aktualitu ve výboru kozy a koordinaci agentur, tak musím říci, že po předložení závěrečné zprávy těchto agentur výbor Kozy na svém zasedání 25. června rozhodl, že vyzve agentury k tomu, aby začaly zavádět většinu opatření výjmenovaných eh, v závěrečné zprávě, aby vytvořili eh, společnou oblast eh, zprávy a řízení těmito agenturami, mezi těmito agenturami bude to prostřednictvím společných schůzek eh, mezi vedoucími těchto agentur. Tyto schůzky budou eh, vedeny ředitelem agentury, která bude pořádat eh, tuto schůzi. Bude tam také zástupce KOSY a budou tyto schůze probíhat alespoň jednou ročně. A na závěr bude předána zpráva z tohoto zasedání KOSY. První schůzka proběhne 26. listopadu v Hágu za přítomnosti různých aktérů, které jsem vyjmenoval, budu tam i já osobně. Na závěr bych tedy zdůraznil důležitost eh, kterou Kozy překládá aktivitě těchto agentur a optimální spolupráci mezi těmito agenturami. Chci také říci, že belgické předsednictví chce jít ještě dále v dosahování tohoto cíle a chce plně respektovat pravomoci nejen těchto agentur, ale i dalších eh, institucí, jako je třeba komise. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji vám, pane Kekelbergu. Vy jste hovořil jménem belgického předsednictví a také jako předseda výboru pro vnitřní bezpečnost Evropské unie. Děkujeme. A děkujeme, že nám potom také pošlete tyto společné zprávy, o kterých jste hovořil. Hovořil jste o Sepolu, Eurojustu, Europolu a Sepolu. Teď tedy předám slovo panu Debreverovi, který vystoupí jménem komise. Děkuji, pane předsedo. A e, také, když se teď podívám na hodinky, tak e, ano, budu za komisi hovořit stručně. Pane předsedo, dámy a pánové, na začátku stručného vystoupení bych rád připomněl tři věci které podle mě musíme mít na paměti během tohoto dvoudenního jednání. Tedy vy, tedy Evropský parlament a národní parlamenty, budete jednat o agenturách aktivních v některých oblastech justice a vnitra. Je třeba si uvědomit, že prozatím probíhá interinstitucionální dialog, který se obecně řečeno týká otázky jako role, poslání a kontroly agentur vytvořených v rámci Evropské unie. Tento interinstitucionální dialog byl v podstatě eh, vyprovokován sdělením komise z roku 2008. A poněvadž jde o interinstitucionální dialog, tak se do toho zapojuje parlament, Evropský parlament, rada a komise. A tento dialog určitě vyústí v závěry přijaté v roce 2011 a tudíž je nezbytné eh, postupovat způsobem synchronizovaným, koordinovaným a je třeba sladit i ten přístup obecný a ten přístup specifický pro justici a vnitro. Druhá věc, kterou chci připomenout, a to i jasně řekl pan Kogelberg, je absolutně nutné nezapomínat na to, kdo dělá co. A jaké je rozdělení rolí a úkolu každého z nás. Agentury se vytváří proto, aby eh, reagovali na potřeby vyplývající z operativní spolupráce nebo v oblasti operativní spolupráce. A tyto agentury ale a ani to není takto stanoveno v jejich právním základě, dokonce by to bylo v rozporu s duchem a s literou smlouvy, takže tyto agentury se nezapojují do přípravy eh, a eh, rozvoje a realizace politické agendy. Ne, politická agenda jejich vytvoření spadá do kompetence institucí, tedy Rady Evropského parlamentu. A to na, eh, z iniciativy komise případně a také, to je zřejmé, demokratická kontrola na úrovni evropských institucí a na úrovni národních vlád musí se provádět v okamžiku, kdy se připravuje jejich politický program a když se ten program realizuje těmito agenturami v rámci jejich operativních pravomocí, které jim byly přiděleny. Třetí a poslední věc, kterou chci připomenout, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, zde jde o oblasti, kde jde o sdílené kompetence, tedy sdílené mezi Evropskou unii a členskými státy. A z toho bez pochyby vyplývá, že je nutné se věnovat iniciativám, jako je tato, tak aby ty demokratické instituce mohly vést dialog a vytvořit základy dobré spolupráce mezi nimi. Můžeme vzít příklad vašeho tématu dnes odpoledne. Kontrola na vnějších hranicích, politický rámec a právní rámec, ten se stanovuje na úrovni EU, je to takzvaná společná politika, ale každý členský stát samozřejmě je příslušný pro realizaci těchto politik. Co se týče té části vnější hranice, která spadá do odpovědnosti daného státu. A to jasně reflektováno potom i v tom způsobu, jak Frontex plní své úkoly a své poslání. Společné operace Frontexu jsou koordinovány Frontexem, ale zůstávají v té primární odpovědnosti členského státu, z jehož titulu byly ty společné operace rozhodnuty a jsou prováděny. Pokud hm, třeba E, e, vznikne nějaká otázka v rámci té spolupráce, tak se může to řešit na evropské úrovni, ale vždy je třeba e, toto provádět na úrovni členského státu, protože tam spadá ta demokratická kontrola na tou operací, o které bylo rozhodnuto. Jakmile tyto tři předpoklady jsem teď tady připomněl, tak musím Eh, říci toto. Je třeba nastartovat pozitivní dynamiku. To je nutné. Já dokonce bych i řekl, že to je mm, základní předpoklad. Je to nezbytné. Eh, a i když eh, ten program, ta agenda v oblasti justice a vnitra je nová, tak určitě na nás udělá velký dojem ten počet agentur aktivních eh, v této politické oblasti. Eh, v příštích dnech a hodinách eh, se budete zabývat konkrétně třemi z nich. Frontexem, Europolem a Eurojustem. Nezapomínejme však, že jsou nejméně ještě další tři, které již dnes jsou funkční. Evropská agentura pro základní práva, Evropské kolegium CEPOL eh, v oblasti vzdělávání policistů a potom je to Evropská observatoř pro eh, eh, drogy a narkomany. Další dvě agentury se plánují z nějakého střednědobého pohledu. Pane předsedo, vy jste připomněl Evropský asilový úřad, který by měl začít být funkční na konci tohoto roku nebo na začátku roku příštího. A potom, pokud Eh, o tom zákonodárce rozhodne, tak další budoucí agentura pro eh, řízení a vývoj velkých informačních systémů. To může být tedy dokonce do budoucna až 8 agentur. Dnes 6, do budoucna 8. Třeba někdo říká, že se množí jako houby po dešti. Ale já bych se vrátil k tomu, co jsem již řekl. Oblasti justice a vnitra, to jsou oblasti, kde ta operativní spolupráce mezi členskými státy, a pan Kokelberg to velice jasně ilustroval, tak zde to je něco, co je strašně zásadní právě pro realizaci našich politik. Tudíž je zcela logické a normální, za podmínky, že všechny právní demokratické podmínky budou splněny, používat agentury které jsou specializovány, které mají know-how. A ty právě jsou podporou pro organizování této operativní spolupráce. A pane předsedo, vy jste tady apeloval na tu pozitivní dynamiku, ta je nutná, ano, ale je i možná. Je možná. Jako příklad, dovolte eh, další téma, o kterém budete, myslím, hovořit zítra. A to je spolupráce v oblasti Schengenu. A zde dovolte, abych se na to podíval z dlouhodobějšího pohledu. Eh, a bylo to až eh, po eh, účinnost Amsterdamské smlouvy, tak bylo to tak, že ta šengenská spolupráce byla striktně mezivládní spoluprací. Někteří dokonce o tom říkali, že to je laboratoř pro budoucí spolupráci uvnitř EU, ale probíhalo to zcela úplně mimo působnost komunitárních společen, eh, mimo eh, institucí společenství. Několikrát Evropský parlament tehdy přijal usnesení z vlastní iniciativy, kdy se vyslovoval k této spolupráci a ten tón byl jasný. Evropský parlament jasně toto odmítal a kritizoval. Vstoupila v účinnost Amsterdamská smlouva a poté dnes je to Lisabonská smlouva. A co vidíme? vidíme, že všechny ty oblasti, které byly komunitarizovány eh, po amsterdamské smlouvě a které spadají do šengenského aky, to dnes je již zcela pod kontrolou Evropského parlamentu. Právní rámec, to je něco, o čem se rozhoduje e, e, spolu s Evropským parlamentem. Ať je to ten kodex pro vnější hranice, ať je to ten kodex pro vydávání víz, ať je to pro právní rámec týkající se SIS-2, ať jde o právní rámec e, týkající se VISu a tak dále a tak dále. Všechny tyto právní nástroje, které jsme zdědili ze šengenského AKY, tak ty jsou předmětem eh, spolurozhodování, tedy mezi radou a parlamentem. Takže je to možné. A již bylo vykonáno hodně věcí a hodně věcí je možných již v rámci těch právních nástrojů, které máme dnes. Vy jste eh, spolurozhodovací orgán, zákonodární orgán, třeba reforma Frontexu. Vy jste již rozhodli o právním základě Frontexu, vy jste rozhodli o vytvoření těch eh, eh, jednotek rychlého nasazení, takže a nyní váš parlament se zabývá právním rámcem, eh, kde zpravodajem je pan Bosutil a Evropský parlament má obrovský vliv, protože je spoluzákonodárným orgánem, takže může hodně ovlivňovat profil těchto agentur. Také vy i rozhodujete o rozpočtu a všechny tyto agentury. A, takže vlastně e, e, působí pouze díky e, přídělům z evropského rozpočtu, nemají vlastně žádné vlastní zdroje. A vy tedy jako parlament máte takto přes rozpočet velký vliv na jejich aktivitu, jejich program. A kromě toho právní základ těchto agentur také i dnes stanovuje tu povinnost reportingu, podávání zpráv a asi je to i článek 47, to je právní základ pro Europol, kde se říká, že mm, e, zde tato povinnost existuje a vy naleznete stopy této povinnosti i v jiných předpisech, kterými se zakládají agentury. A vy jakožto Evropský parlament, a řekl bych i vy jako národní parlamenty, vlastně vy můžete dle své úvahy si zvát výkonné ředitele agentur, kteří k vám mohou chodit, eh, skládat účty a i mm, si nedovedu představit, že některý výkonný ředitel by odmítl takové pozvání nějakého evropského eh, výboru, výboru Evropského parlamentu či Národního parlamentu. A já, ale ještě to lze vylepšit, i předmět zde vaší rozpravy. Pan Kokelberg hovořil o sdělení, které bude předloženo komisí v zá... ne, pardon, v listopadu a bude se týkat operativních aspektů strategie vnitřní bezpečnosti. K tomu se vrátíte určitě ještě, ale je jasné, že komise má v úmyslu navrhnout postupy pro to, jak přijímat rozhodnutí a monitorovat realizaci těchto strategií, eh, vnitřní strategie, jak tomu říkáte, policy cycle, kde Evropský parlament má významnou roli a kde Evropský parlament může se zapojovat do rozhodování a do diskusí o vyhodnocování a může stanovat priority této strategie. Jak jsem říkal před chvíli, je důležité, aby Evropský parlament mohl se zapojit, mohl ovlivňovat eh, tyto politické volby, tato rozhodnutí, která poté se operativně realizují těmito agenturami. Pane předsedo, hovořil jste o tom, že vašemu parlamentu leží na srdci demokratická kontrola Europolu. O tom budete dnes hovořit, myslím. Paní Balstrem již se o tomto také vyjádřila rekodifikace právního rámce eh, Europolu s tím, že eh, nyní byl přijat nový právní eh, základ a mm, rekod, zcela se tedy rekodifikují ty předpisy Europolu. To je dlouhodobý těžkopádný úkol, který je třeba řádně připravit na základě hodnocení dopadu účinnosti nového rozhodnutí rady. To znamená, že je zřejmé, že posilování demokratické kontroly je něco, co nemůže čekat, proto se připravuje sdělení k tomuto. Je to sdělení, které by mělo vzít do úvahy specifické rysy Europolu, tak jak vypadá dnes, především ten fakt, že to není policejní sbor, nemá operativní úkoly, nemá konkrétní vyšetřovatele tyto týmy. A před chvílí jsem také připomněl, že Europol nebo aktivita Europolu vychází z úzké spolupráce mezi národními vnitrostátními policejními sbory, což i znamená eh, eh, to, že je pod tou národní demokratickou kontrolou a pod tou evropskou. Takže to je pár slov za stranu komise. A eh, my rádi budeme vám naslouchat v těchto hodinách, v, tomto jedn, to, v průběhu tohoto jednání. Především s cílem lépe koordinovat eh, aktivity eh, na úrovni evropské a národní, protože někdy národní parlamenty nedostávají včas ty informace, které potřebují, tak aby mohly realizovat eh, tu svoji demokratickou kontrolu, která jim náleží. A to by mohl, mohla být jedna z lekcí, kterou bychom mohli vyvodit z tohoto našeho společného jednání. Děkuji. Děkuji, pane de Breuere. A nyní máme před sebou ten dvoudenní seminář a měli bychom eh, především pečlivě sledovat čas. Máme dvě, dva bloky. Dnes odpoledne první blok se týká Frontexu a druhý blok se týká Europolu. Navrhuji tedy, abychom hned přistoupili k prvnímu bloku a poté eh, budeme mít diskuzi a vyslechneme si příspěvky od zástupců národních parlamentů, kteří zde jsou přítomni a samozřejmě i se budou moci vyjadřovat členové výboru Libe EP. Eh, vyzveme pana Iku Lajtinena, který je ředitelem Frontexu, aby sem přišel. Simon Busutil. Dále pan Simon Busutil, který je zpravodajem pro revizi mandátu agentury Frontex, je člen výboru LIBE a koordinátorem. A dále bude hovořit pan Andrej Hunko, který je poslancem Německého spolkového sněmu. Nyní zahájíme tuto první část našeho workshopu o agentuře Frontex. První předám slovo panu Ilka Leitinenovi, který je ředitelem agentury Frontex. Vítám vás, pane Leitinene. Předávám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit svůj vděk Evropskému parlamentu a výboru LIBE. A jsem velice rád, že zde jsou také zástupci národních parlamentů. Já se domnívám, že tato schůze je nesmírně důležitá. Situace na vnějších hranicích nikdy není statická, ačkoliv tento rok jsme byly doposud svědky eh, čistého poklesu. Pokud jde o nelegální migraci, došlo k poklesu asi o 20 ve srovnání s minulým rokem. Byli jsme také svědky toho, že došlo k nárůstu koncentrace, protože cesty, eh, kudy jsou, se lidé dostávají nelegálně do EU, se mění. Kriminální skupiny dříve měli velký výběr různých cest, ale nyní se jejich aktivita soustředí na turecko-řecký přechod nebo na turecko-řeckou hranici. Během prvních šesti měsíců tohoto roku touto cestou na této cestě bylo odhaleno více než 80 nelegálních migrantů kteří se snažili dostat do EU. A podle Frontexu, podle analýzy Frontexu, Turecko je nyní základní transitní zemí pro nelegální imigranty, kteří přicházejí do Evropy. A často létají do Istanbulu a poté cestují na hranice. Jedna z nejdůležitějších změn na řecko-turecké hranici je skutečnost, že zde došlo k posunu z moře na pevninu. Společná operace Poseidon 2010 se soustředila především na námořní hranice, zatímco nyní se nejvíce soustředíme na kontinent. 73 nelegálních přechodů se uskutočnilo v první polovině roku 2010 právě na kontinentu. Situace už není tak dramatická jako dříve. Dříve byla oblíbená západoafrická cesta ze Senegalu a Mauritánie na Kanáry, ale tato cesta nyní byla téměř úplně uzavřená prostřednictvím operace Hera, což byla společná operace Frontexu, první společná operace Frontexu a tato operace nadále pokračuje. Podobně proběhly společné operace Minerva, Indalo a Hermes, které i nadále omezují přítok nelegálních imigrantů především v oblasti západo a střed, eh, západní a střed, střední středomořské cesty. Zároveň eh, společné operaci Poseidon se podařilo eh, uzavřít, ukončit provoz nelegální přechodů na řecko-turecké hranici. Pokud jde o Eh, hranice s Ukrajinou a Běloruskem situace je stabilní, zatímco situace eh, na hranicích mezi Maďarskem a Srbskem eh, se nadále podobá situaci v Jižním Řecku. Migranti postupují na sever do svých cílových zemí. Většinou procházejí bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii a Srbskem a snaží se vstoupit do EU na maďarské hranici. Očekává se, že tato situace se změní poté, co Rumunsko a Bulharsko vstoupí do šengenského prostoru. Dojde ke změně vnějších hranic. E, zdvojnásobí se tak hranice s Tureckem, e, tím možná poklesne tlak na Řecko a zároveň dojde k tomu, že tak bude otevřena cesta do EU poté, co se imigranti dostanou přes vnější hranice. Už došlo k, ke zvýšení aktivity na bulharské hranici, ačkoliv je příliš brzo na to, abychom řekli, že se jedná o určitý trend. Pane předsedo, jak jsem řekl na začátku, situace na hranicích nikdy není statická. Je třeba, abychom měli aktuální informace, abychom měli integrovanou strategii a flexibilní přístup. Všechno v rámci integrovaného pohraničního managementu IBM. Význam IBM se rozšířil nedávno po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Neexistují žádné hranice mezi eh, strukturou prvního a třetího pilíře. Můžeme říci, že konečně IBM se stal důležitou součástí vnitřní bezpečnostní strategie EU, při nejmenším na politické úrovni. Co chybí, je ovšem to, abychom odstranili hranice mezi pilíři eh, z našich hlav. Eh, pohraniční bezpečnost zahrnuje eh, více než jenom jednu službu, jeden aspekt a nejde jenom o kontrolu pasažérů na hraničních přechodech. Spolupráce mezi agenturami je zcela zásadní. Je třeba, aby spolupracovali celníci, pohraničníci, policie, imigrační a sociální služby. Eh, musíme mít na paměti současnou právní situaci a v tomto kontextu mohu říci, že hraniční kontroly mohou probíhat kdekoliv, kde je třeba kontrolovat příliv imigrantů. Je třeba kontrolovat, je možné kontrolovat eh, imigranty na konzulátech, kde se vydávají víza, nebo na letištích eh, v transitních zemích nebo na územích členských států EU. Někdy to povede k odhalení a vyšetřování přeshraničních zločinů. V této oblasti je nutné, aby úřady spolupracovaly. Vertikální a horizontální spolupráce to je e, něco, o co se Frontex snaží, a to každý den. Hlavním cílem je, aby národní úřady a členské státy spolupracovaly pro dobro evropské bezpečnosti. Je třeba sdílet údaje a posilovat e, společnou operační spolupráci a rozvíjet největší, nejlepší praxi. Lisabonská smlouva a stokholmský program představují velkou příležitost. Základní práva a lidská důstojnost se staly jednou z hlavních priorit EU a velkou výzvou v, této kontextu, v tomto kontextu je rovnováha. Stále více lidí má možnost mobility a v tomto kontextu je třeba, aby evropské hranice byly eh, dostatečně průstupné pro většinu cestujících, kteří přicházejí bona fide, a aby byly respektovány jejich základní svobody, ale zároveň je třeba zajistit eh, i těmto lidem bezpečnost, kterou si zaslouží. Je třeba, abychom měli efektivní bariéry vůči přeshraničnímu zločinu, abychom mohli bránit eh, obchodování s bílým masem. Na to je potřeba mít kvalifikované pracovníky a také odpovídající struktury. A pokud jde o detaily toho, co by mělo být podle mého názoru součástí revidovaného nařízení o Frontexu, bude se soustředit na některé konkrétní body. Za prvé, zpracování osobních údajů. Naše hodnoty jsou neustále ohrožovány činnostmi, jako je eh, obchodování s lidmi, eh, prodávání eh, či přeprava lidí, často nezletilých lidí, za cílem sexuálního zneužívání či hospodářského otroctví či prodej orgánů. To je nepřípustné. My musíme být schopni ukázat prstem na vyníky. Nechceme ukládat údaje o cestujících, kteří přicházejí bona fide. Chceme ale mít informace dostupné proto, abychom mohli provádět cílené operace na hranicích. Více než 4 tisíce pohraničníků může skutečně přinést přidanou hodnotu k tomu, abychom efektivně bojovali proti přeshraničnímu zločinu na našich vnějších hranicích. Rovněž jsme zahrnuti e, do odhalování e, kriminálních e, sítí a sítí, které jsou odpovědné za přeshraniční zločin. Tím můžeme proti tomuto zločinu bojovat. je nutné, abychom měli informace o lidech, kteří eh, přecházejí hranice, kteří mohou být zahrnuti do organizovaného zločinu, aby bylo možné tyto informace předávat. Místo, aby tyto informace se dostávaly k agenturám na evropské úrovni, takovéto informace často zůstávají na lokální úrovni, kde nejsou k ničemu dobré. Takováto situace eh, samozřejmě pomáhá organizovanému zločinu a brání předcházení zločinu a také ochraně obětí. Nemůžeme mít eh, holistický eh, meziagenturní přístup v boji proti zločinu ve chvíli, kdy máme na hranicích svázané ruce a kdy hodnotné informace zůstávají pouze na lokální úrovni. Pane předsedo, dalším důležitým aspektem je dostupnost vybavení. Podle současných ustanovení členské státy poskytují technické vybavení Frontexu eh, a to dobrovolně. A také podle dostupnosti. Je v zájmu efektivního plánování a operačního eh, managementu, abychom měli silnější záruky, že ty správné zdroje budou dostupné těm správným lidem a ve správný čas. Vítáme návrh komise týkající se vytvoření eh, určité eh, databáze technického vybavení, eh, ke které budou přispívat členské státy. Tím bude moci Frontex lepším způsobem plánovat své aktivity. Tato flexibilita a autonomie zvýší naši schopnost efektivním způsobem řídit zdroje a nároveň sníží naš, eh, naší dobu reakcí a budeme se tak moci lépe přizpůsobit aktuální situaci. Nejdůležitějším eh, zdrojem ale nejsou pouze zdroje technické. Informace, plánování a zdroje nemají žádnou hodnotu bez toho, abychom měli odpovídající pracovníky. Pohraničníci a další experti jsou zcela zásadní. Byli bychom rádi, pokud bychom zde opět měli posílenou kapacitu. Takzvaní vyslaní národní Ehm, hostující pracovníci by posílili naši operační kapacitu a zároveň by posílili konzistentnost a soudržnost nejenom v rámci operací Frontexu, ale zároveň by přispěli eh, ke spolupráci mezi agenturami a eh, k integraci mezi národními úřady a evropskou úrovní. Opět klíčovými termíny jsou zde autonomie a flexibilita neposlední řadě bych chtěl zmínit otázku společného vedení. Abychom posílili ehm, operační možnosti Frontexu, je nutné, abychom zde mohli spolupracovat intenzivně se členskými státy proto, abychom co nejlépe pracovali v zájmu Evropy. Ehm, Solidarita a společná odpovědnost jsou zcela zásadní součástí práce Frontexu. Vzájemná důvěra a sdílená odpovědnost, to jsou také základní hodnoty společných operací. Na závěr bych chtěl říci, pane předsedo, že právo předávat osobní údaje o těch, eh, kteří byli identifikováni jako potenciální ohrožení evropské bezpečnosti. To je zcela nezbytné. Je nutné, abychom měli možnost spolupracovat eh, s jinými ehm, orgány činnými v trestním eh, řízení. Jen tak budeme schopni dosáhnout cílu stokholmského programu. Eh, společné vlastnictví, společný management, společné vedení, spolupráce. Eh, to jsou zcela zásadní pojmy. Je nutné společně bojovat proti současným výzvám. Musíme úzce spolupracovat. Děkuji. Děkujeme panu Leitinenovi. Nyní navrhoval, navrhuje, abychom předali slovo našemu zpravodaji, eh, který je zodpovědný za revizi mandátu agentury Frontex. Jedná se o pana Semona Busutila, člena výboru Libes Evropského parlamentu abychom všechno stihli, a to včas. Budeme se snažit, aby každý člen panelu hovořil maximálně 10 minut, abychom potom měli dostatek času na diskusi. Nyní pan Busutil, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové z Evropského parlamentu, kolegové z národních parlamentů. Jsem velice rád, že zde, zde mohu, být, mohu být a že mám příležitost si s vámi vyměnit názory, eh, především s vámi jako s kolegy z národních parlamentů. Načasování eh, této schůze by nemohlo být lepší. Minulý týden a eh, pětičlená delegace z Evropského parlamentu jela do Varšavy. Tam jsme se setkali s panem Lajtanenem a jeho týmem ve Frontexu. A nyní máme příležitost uh, se s vámi podělit o naše názory. Já jsem zpravodajem k tomuto tématu a naším cílem je, abychom měli první výměnu názorů k tomuto tématu už příští týden. To znamená, že načasování této schůze před příštím týdnem, před chůzí příští týden je ideální. Já bych zde chtěl položit šest otázek a doufám, že mi pomůžete, mě jako zpravodajovi, odpovědět na tyto otázky. Ehm, Chtěl bych mít tyto odpovědi k dispozici předtím, než vypracuji svoji zprávu. A omezím se ale jenom na některé tyto otázky. Jedna otázka zůstane nezodpovězená, na pět se pokusím odpovědět. Chtěl bych, abychom si položili otázku, jakým směrem se Frontex ubírá. To je velice obecná otázka, ale já se domnívám, že musíme vést politickou diskusi o tom, co by Frontex chtěl být, až vyroste. A Frontex eh, nyní funguje pět let, uplynulo šest let od eh, vydání nařízení. Takže co chceme? Jakým směrem by se tato organizace měla ubírat? Já si myslím, že to je zcela zásadní otázka. Chceme pokračovat v tom, abychom měli volnou spolupráci mezi jednotlivými aktéry, pokud jde o ochranu našich vnějších hranic, anebo chceme, abychom měli plně integrovaný systém a vytvořili možná eh, Evropskou agenturu pro ochranu vnějších hranic. Druhá otázka. V jakých oblastech chceme, aby byl Frontex efektivnější? První léta ukázala, že Frontex v některých oblastech byl efektivní, ale v jiných oblastech byl efektivní méně. Takže v jakých oblastech můžeme pomoci Frontexu legislativním procesem k tomu, aby byl efektivnější. Já se domnívám, že se nad tou druhou otázkou také musíme zamyslet. Společné operace, ale jak? Mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi nebo jiný přístup. To jsou oblasti, kde bychom možná mohli dosáhnout větší efektivity ze strany Frontexu. Další otázka, kterou bychom si měli položit, se týká eh, toho poolingu pohraničníků. Víme, že Frontex udělal mnoho, pokud jde o to, že pomohl pohraničníkům eh, v tom, aby komunikovali, aby se navzájem chápali a také, aby měli společná školení. To je něco nového a to, toho jsme dosáhli díky Frontexu v posledních letech. Ale nyní se situace vyvíjí a Frontex má a, tým pro nouzové situace, Rebic, to možná není úplně nejlepší a, název. Máme Eh, tým pro nouzové situace, který se nazývá Králíci. A dále máme podporné, podporné, podpůrné týmy, společné podpůrné týmy Frontexu. Jakým směrem by se měly ubírat? Chceme je podporovat, chceme je dále rozvíjet. A do jaké míry je chceme sjednotit a vytvořit eh, tedy jednu skupinu pohraničníků v EU? Třetí otázka, kterou eh, bych se chtěl zeptat, se rovněž týká eh, zdrojů a toho půlu eh, zdrojů. Jedná se ale o jiné zdroje, o zdroje, o kterých hovoril také pan Leitenen. Otázka je, jak chceme zajistit, aby všechny členské státy se zapojily do toho poolingu, do toho, že by poskytly Um, zdroje pro aktivity Frontexu. Víme, že doposud neudělali dostatek, takže jak můžeme dosáhnout toho, aby se členské státy více zapojily a jak můžeme zajistit to, aby solidarita fungovala v praxi. Pátá otázka. Pátá otázka, té se také pan Leitenen dostal, eh, dotkl, se týká zpracování osobních údajů. Tato otázka zní, Měl by Frontex být schopen zpracovávat osobní údaje, aby byl schopen promádět svoji práci efektivněji a účinněji, především pokud jde o boj proti přeshraničnímu zločinu a pokud jde o nelegální migraci. A nakonec, jak eh, zajistit to, aby Frontex se mohl lépe zodpovídat nám, Evropskému parlamentu a národním parlamentům. Dovolte, abych využil zbývajících 4,5 minuty, abych se zaměřil pouze na tu poslední věc, a to je demokratická zodpovědnost. Já si to rozdělím do dvou témat. První téma je eh, to, jak se bude nám zodpovídat během legislativního procesu. To znamená, v průběhu legislativního procesu, což je vlastně teď, protože teď my novelizujeme nařízení o Frontexu. Zde vy, kolegové z národních parlamentů, máte jasnou roli. Vy jste měli možnost se vyjádřit, předkládat stanoviska a poté, co vypršel osmi týdenní eh, termín, tak šest národních parlamentů přijalo stanovisko a odůvodněné jsme dostali pouze od polského senátu v tom smyslu, že ten návrh je v nesouladu s principem subsidiarity, že je v rozporu s principem subsidiarity. Samozřejmě meziparlamentní výbor, který se dnes zde schází, to je další dobrá platforma právě proto, abychom zvýšili zodpovědnost této agentury. Je to nádherná příležitost, pro nás zde teď hovořit s výkonným ředitelem agentury, aby odpovídal na všechny naše dotazy. Legislativní proces v Evropském parlamentu samozřejmě to je další konkrétní způsob, jak můžeme vykonávat ten náš vliv na agenturu, aby se nám zodpovídala, protože my zde předkládáme Mm, tedy naše návrhy na základě i zpětné vazby, reakcí, které se nám dostanou od agentury. Zde na začátku tohoto roku v parlamentu došlo k takové věci, epizodě, kdy jsme projednávali ty pokyny, guidelines Frontexu, které byly předloženy parlamentu prostřednictvím procesu komitologie, což de facto znamenalo, že my jakožto instituce pouze jsme mohli říci ano či ne celému souboru těchto pokynů bez možnosti navrhnout změnu, pokud jsme třeba s některými nesouhlasili. Což skončilo před Evropským soudním dvorem. Evropský parlament se obrátil na soud, protože měl za to, že tak to nemá být. Ten správní proces je normální spolurozhodovací proces, který by i zvýšil demokratickou zodpovědnost v této věci. To je první část. A druhý způsob, jak můžeme zvýšit demokratickou zodpovědnost, je samozřejmě po té, co skončí ten legislativní proces. A zde je celá řada způsobů, jak na to. Například každý rok tento parlament přijímá rozpočet Unie. A to je obrovská příležitost pro to, abychom my tedy se ptali Frontexu a jiných agentur, co dělají a jak to dělají. A poté, až jim přidáme, eh, přidělíme prostředky, anebo jim zvýšíme dokonce rozpočet. A každý rok také i udělujeme absolutorium, kde hm, říkáme, podle našeho názoru rozpočet byl plněn efektivně nebo ne. A Veronik Matěje, jedna ze zpravodajek, k absolutoriu je dnes tady, určitě by k tomu měla co říci. Je to další dobrý nástroj, který máme, abychom zvýšili demokratickou zodpovědnost agentury. Každá agentura předkládá i výroční zprávu, takže by měli sem chodit a předkládat tuto zprávu, abychom o ní mohli diskutovat. A také každá agentura předkládá pracovní program, vždycky předem rok, eh, před, na, na nový rok předkládá pracovní program. To je další příležitost pro diskuzi. Nebo další oblast, zpracování údajů. Máme další agentury, další orgány EU, jako je to úřad na ochranu mm, osobních údajů a jeho názory nám mohou pomoci zase ke zvyšování demokratické zodpovědnosti. Ještě, zodpovědnosti. ještě mi zbývá 10 vteřin, uzavřu já jsem neřekl vše, co jsem chtěl říct, ale řeknu závěrem toto. Pokud kdokoliv z vás by chtěl mi něco sdělit, tak prosím, udělejte to přes kontaktní e-mailovou adresu a já totiž budu vypracovávat zprávu a budu vděčen za vaše připomínky. Pan předseda, děkuji, děkuji pane Busutele za vaši připomínku a děkuji také, že jste dodržel těch 10 minut tak přesně. A nyní pan Hunko má slovo, který zastupuje německý Bundestag. No. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že se mohu účastnit této důležité diskuse. A já mám několik kritických bodů k Frontexu. Vážení kolegové a kolegyně, Evropská agentura pro operativní spolupráci na vnějších hranicích, a která se nazývá Frontex, od svého založení v roce 2004 byla hodně kritizována. Důvodem pro tuto kritiku je lidská tragédie, ke které dochází na vnějších hranicích EU. Znáte ta čísla, více než 10 tisíc lidí v posledních deseti letech přišlo o život. I zde v Bruseli minulý týden v této souvislosti eh, proběhly protesty proti Frontexu. Já bych chtěl hovořit o některých eh, těchto kritických bodech eh, ze strany organizací pro lidská práva. Organizace kritizují agenturu Frontex v souvislosti s bojem proti nelegálnímu přistěhovalství ve Středomoří. Kritizuje se především to, že neexistuje ochrana pro uprchlíky. Evropské centrum pro konstituční a lidská práva ECCHR dospělo k závěru, že pohraničníci EU pracují také mimo hranice EU, tedy za hranicí 12 eh, mil. A i v této oblasti jsou vázány lidskými právy, pravidly týkajícími se lidských práv. I v této oblasti mají lidé eh, nárok požádat o azyl. Otázka je, jak můžeme správným způsobem nakládat s uprchlíky na vnějších hranicích EU. My bychom jako poslanci měli považovat za svůj úkol zajistit to, že ochrana uprchlíků by měla být otázkou, které se bude držet také Frontex. Zde se dostávám tedy ke kritice. A s ohledem na nedostatek respektu nebo na tuto kritiku z nedostatku eh, respektu vůči lidským právům ze strany Frontexu, já se domnívám, že eh, tato kritika je něco, co nás musí hodně znepokojovat. Eh, hodně se v, této, v tomto kontextu hovoří o subsidiaritě. Poukazují na to některé národní parlamenty, konkrétně třeba Porský parlament. Kolegové, kolegyně, já se domnívám, že bychom měli říci stop nějaký eh, nenápadný vývoj Frontexu eh, k superúřadu, eh, který bude bojovat proti uprchlíkům. Něco takového nemůžeme schválit. Něco takového by šlo proti smlouvám EU a zároveň by to posílilo nedůvěru, nedůvěru evropských občanů vůči EU. Vzniká zde totiž dojem, že prostřednictvím salámové taktiky tato instituce dostává stále více kompetencí a stále více peněz. Obcházejí se tím smlouvy. A tím se dostávám k další kritice. A to bez dostatečné demokratické kontroly. O tom se zde také hovořilo. V rámci Frontexu funguje mezivrádní spolupráce a ta má vysoký um, vysokou hodnotu. Kontrola nejenom prostřednictvím Evropského parlamentu, ale také prostřednictvím národních parlamentů je proto důležitá. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda Frontex také s ohledem na um, Lisabonskou smlouvu, uh, která to stanovuje pro Europou a Eurojust, zda by také Frontex neměl být přímo kontrolován národními parlamenty. Otázka je, v jakém institucionálním rámci by měla tato kontrola fungovat, e, do jakého institucionálního rámce by měla být začleněna. Nebo jestli by kontrolní instance na národní úrovni, které fungují pro Europol, měly fungovat také pro Frontex. A Frontex eh, každodenně selhává, pokud je o ochranu základních práv. Já bych byl rád, aby tato agentura byla zrušena radši dnes než zítra. A tato, tento úřad, tento superúřad nemůže být parlament, parlamenty dostatečně kontrolován nebo není dostatečně kontrolován. Musíme se ptát, jestli eh, ty totalitární režimy na světě, jestli je možné, abychom lidi, kteří utíkají z těchto totalitních režimů, abychom je nepouštěli do evropské úrovně. Neměli bychom se zamyslet nad tím, jaká je politika Evropské unie na hranicích vůči těmto lidem. Tato politika si vyžádala už příliš mnoho obětí. A e, nebylo by lepší, aby bylo těch zásahů ze strany Frontexu méně. Já se domnívám, že potřebujeme základní změnu politiky Evropské unie vůči uprchlíkům. Nemůžeme zabránit lidem v tom, aby žádali v Evropské unii o azyl. Já vás žádám o to, abyste brali kritiku ze strany ochránců lidských práv vážně. Není možné, abychom požadovali dodržování lidských práv ve světě ale a zároveň, abychom na vnějších hranicích měli režim, který nedodržuje ani minimální standardy i když Frontex je pouze prosazovací institucí špatné politiky, neexistuje žádný důvod, abychom Frontexu dávali ještě větší eh, pravomoce. Eh, prostředky eh, pro Frontex byly v posledních čtyřech letech zvýšeny na z 19 milionů na 88 milionů. Existují různé názory na charakter Frontextu, ale cílem by mělo být, aby Frontex byl lépe kontrolován parlamenty. Já očekávám, že toto mezina, meziparlamentní ehm, setkání přinese plodné podněty v tomto směru. Já se těším na diskusi. Děkuji. Mnohokrát děkujeme, pane Hunko. Nyní jsme viděli tři různé přístupy, nejenom eh, pokud jde o charakter těch přístupů a obsah, ale také velice odlišné a pokud jde o perspektivu. Evropské instituce zastupoval pan Leitinen, Evropský parlament zastupoval pan um, Busutil a třetí zástupce zastupoval Národní parlament Německý spolkový sněm konkrétně. Někteří poslanci žádali o slovo já to beru na vědomí, ale navrhuji, abyste se omezili na to, že nebudete hovořit příliš dlouho, aby diskuse mohla být otevřena co nejvíce účastníkům. Nejdříve pan Andriu Galazevský, poslanec, Evropského parlamentu, eh, poslanec Polského parlamentu. Paní, promiňte, pan nebo paní Andru Galazecký. Pan Galazecký, máte slovo. Děkuji Děkuji, děkuji pane předsedo. Pan Bosutil nastolil důležité otázky, kam směřuje nebo kam by měl směřovat Frontex. A dovolte, abych na tu otázku stručně zareagoval, poněvadž o ochrana našich hranic, eh, včetně tedy vnějších hranic EU, to by mělo spadat do výločné pravomoci členských států. Já si myslím, že Frontex by měl být takovou pomocnou agenturou a operace Frontexu by neměly osvobozovat některé členské státy z povinnosti chránit hranice, chránit naše hranice. Samozřejmě tam ta dělící čára je velice eh, jemná, tedy mezi suverenitou členského státu a Frontexem a jeho operacemi. A hm, nemáme čas asi na hlubokou diskuzi na toto téma. Ale, a to říkám teď panu Busutilovi, Myslím si, že bychom měli velice jasně si uvědomit, jaká je situace na našich vnějších hranicích. To znamená, jaká je situace teď a jak se bude měnit do budoucna. A měli bychom si uvědomit, zda máme nebo nemáme adekvátní finanční a personální prostředky, abychom úkoly plnili. S nebo bez Frontexu jako nějakou superagenturou, nebo tedy s Frontexem jako takovou pomocnou agenturou jenom. Zároveň jsme, tady pan ředitel z Evropské komise řekl, že nezná, neví o žádném výkonem řediteli nějaké agentury, který by odmítl přijít sem. A pan Leitenen řekl, ano, musíme spolupracovat. Proto na vás apeluji, nebo zvu vás, pane řediteli, abyste přijel do polského parlamentu a vlastně, když jste hned vedle, nebo my jsme hned vedle vás. Proto doufám, že možná podle nové Lisabonské smlouvy se ještě přiblížíme a budeme se scházet a hovořit. Budete, protože naše obě komory zatím se vyjadřovaly kriticky k těm různým návrhům No, které se týkají změny fungování Frontexu. Pan předseda ano, pan Gabrieli Bošete, člen italského parlamentu. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Zdravím vás i všechny ty, kteří až zatím hovořili tak užitečně. Já si myslím, že problém Frontexu může mít dvě stránky. Jedna je ta, o které hovořil polský senátor. A sice ponechat pravomoci členským státům, pokud jde o potlačování nelegální imigrace. Druhá je funkce koordinační která bude čím dál naléhavější, aby byla vytvořena jasná a silná linie jednotlivých členských států. Hovoří se o vytvoření agentury pro imigraci, pro přistěhovalectví. Dejme si pozor na to, abychom to nepřehnali při vytváření nových agentur a orgánů. Já si myslím, že zkušenost Frontexu je velmi dobrá, velmi užitečná. Pokud jde o svět a příslušné problémy spojené s imigrací, já bych se spíše zaměřil na Frontex i pro budoucnost. Potřebujeme indikace a informace, ale potřebujeme také připravit prostředky k tomu, abychom dostali pod kontrolu nelegální imigraci a abychom vytvořili podmínky pro spravedlivé začlenění přistěhovalců do společnosti. To jsou dvě strany téže mince. Nicméně musíme být na mysli i to, že nejen problém vyloďování imigrantů a nelegálního příchodu imigrantů musí být řešen jako jeden z hlavních problémů, je zde i celá řada dalších potíží, které musíme řešit. To na fóru, které je podle mě nejvhodnější právě ve formě Frontexu. Nedávidná italská zkušenost ukazuje, že jsme tedy uzavřeli dohodu s Libií, Dali jsme Libii také celou řadu prostředků, včetně lodí, které mají dohlížet na určité oblasti v moři. A vedlo to k tomu, že o 80% poklesl počet nelegálních imigrantů, které, kteří připlouvají k našim břehům. Nicméně pokud jde o problematiku, o které se zde zmiňoval kolega, především pokud jde o možnost eh, žadatelů o azyl požádat už v podstatě na moři, nebo tedy ukázat svůj záměr požádat o azyl už na moři, aniž by museli být okamžitě poslání zpátky, aby mohli tedy dokázat libijským úřadům, že mají toto právo. To znamená, že bychom měli pochopit celou řadu vzájemně propojených situací. My v Itálii od 1. ledna tohoto roku 50 vězňů spáchalo sebevraždu. My máme vězenskou populaci, která se výše než z 50% skládá z nelegálních přistěhovalců. Nedávno jsme diskutovali o možnosti tlumočení při soudních procesech, ale také o tom, že je nutno také zajistit tlumočnictví nebo tlumočení v průběhu výkonu trestu a také v době, kdy jsou tito nelegální imigranti drženi v příslušných centrech, kde probíhá jejich identifikace. To jsou problémy, které vypadají osamoceně, ale pokud je nevyřešíme, tak není možné lidským způsobem zacházet z vězni a není možné ani zaručit eh, seriózní identifikaci, ani řádným způsobem eh, zamítnout nebo tedy odmítnout přístup na naše území. Je zde celá řada dalších problémů, které my všichni chápeme, které se snažíme vyřešit v našich zemích, ale bez spolupráce to nebude fungovat. Potřebujeme tedy evropskou spolupráci v této oblasti. A tuto spolupráci můžeme uskutečňovat právě ve Frontexu. Můžeme vzít úvahu také takovou zemi, jako je Itálie, která má ty dlouhé námořní hranice, to dlouhé pobřeží, kam přijíždějí nelegální imigranti, ale ti se nezastavují v Itálii, ale pokračují dále do celé Evropy. Děkuji, pane Vušeto. Máme zde ještě deset účastníků, kteří mají zájem promluvit, takže prosím, prosím, omezte se na dvě minuty tak aby se nám to podařilo včas a mohli bych, abychom mohli začít s druhým blokem semináře, protože jinak se nám to nepodaří. Tak prosím, pan Enciu, prosím, omezte se maximálně na dvě minuty. Budeme vám za to vděční. Tak z výboru Libe, pan Enciu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté, vážení kolegové, Nejdříve bych chtěl říci, že jsem velice rád, že konečně máme meziparlamentní schůzi k tomuto tématu. Je třeba lepší definici oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Národní parlamenty a Evropské, Evropský parlament v této oblasti mohou mnoho přispět. Já bych chtěl hovořit o návrhu změny nařízení o Frontexu. Vím, že zde existují různé názory, ale podle mého názoru potřebujeme nadále udržovat spolupráci mezi členskými státy a Frontexem. Potřebujeme především takovouto spolupráci ve chvíli, kdy budeme vytvářet plány pro společné operace na vnějších hranicích. Navzdory tomu, že na centrální úrovni Frontex funguje celkem dobře, na úrovni členských států víme, že eh, tam existují lepší znalosti o vnějších hranicích, o daných vnějších hranicích. Vím, že o tomto budeme hovořit i v budoucnosti, ale zcela zásadní otázka je záruka lidských práv, základních práv během akcí Frontexu, když Frontex bojuje proti nelegální imigraci. Já bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor týkající se těchto obvinění vůči Frontexu? Domníváte se, že tato obvinění jsou opodstatněná či nikoli? Já jsem zástupcem Rumunska a chtěl bych zde zmínit jedno rumunské téma. S ohledem na strategickou důležitost Rumunska při zajišťování bezpečnosti vnějších hranic je třeba říci, že e, máme jednu třetinu vnějších hranic EU. Vím, že v nedávné době jste navštívil naši zemi a Viděl jste pokrok, jaký jsme učinili v zajišťování hranic. Z informací, které jsou mi dostupné, předpokládám, že ten výsledek, který jste viděl, vás přesvědčil o tom, že Rumunsko je připraveno hlídat vnější hranice EU. Je tomu tak? Myslíte si, že jsme dosáhli evropského standardu v boji proti nelegální migraci a přeshraničnímu zločinu? Pan Baridis, poslanec Karidis, poslanec řeckého parlamentu. Pan Karidis zde není, je tu. Předávám slovo. Děkuji. Jménem řeckého parlamentu panem Cavarou. Jsem velmi rád, že jsme se dnes mohli sejít. Jsme země, která v této chvíli, ale také v minulosti, velmi dramaticky prožívala dopady nelegální imigrace. Data už byly o této, o této záležitosti v podstatě předány. Naše pozemní hranice a především naše námořní hranice jsou takové, že se přímo propůjčují k tomu, aby se mé připlouvali imigranti. A jejich počet neustále roste. Jde o to posoudit, zda Evropská unie má nebo nemá vytvořit efektivní účinnou agenturu, která by měla hájit vnější hranice. Pro nás je to zcela zásadní otázka. V poslední zprávě hodnotící služby bylo konstatováno, že v oblasti školení personálu, koordinace a tak dále existuje celá řada problémů a nedostatků. My bychom chtěli celý tento mechanismus posílit vzhledem k tomu, jakou máme polohu a jakou máme situaci. A tento Příliv nelegálních imigrantů vyvolává v naší zemi velké problémy. Kromě toho je také velmi důležité proskoumat i další otázky, protože bez ohledu na to, jak může být Frontex efektivní či neefektivní, pokud nebudou vyřešeny tyto další otázky, nebude možno efektivně reagovat na problém nelegální imigrace. Může to být celá řada faktorů, války, chudoba, ano. <clears throat> Samozřejmě chápeme tyto situace, ale je třeba proti tomu efektivně postupovat. Jeden z problémů, které máme, představuje Turecko. Turecko dosud eh, nedodržovalo smlouvy, které podepsalo, pokud jde o námořní, ale i pozemní hranice. A proto Evropská unie musí postupovat efektivně, pane předsedo. A potom změna Dublin 2. Readmise těchto nelegálních imigrantů, to je také velký problém. Tito lidé sem přicházejí a my potom pozorujeme velmi závažné sociální dopady. Děkuji. Děkuji. Máme zde seznam 15 řečníků. Pět už si vzalo slovo, takže nám zbývá deset. Nyní uzavírám tedy seznam řečníků a předávám slovo Robertu Soravidi, poslanci Evropskému parlamentu, eh, poslanci španělského parlamentu. Děkuji, děkuji, pane předsedo, i já děkuji za tuto schůzi. Já nechci rozporovat pana Leitinena, pokud jde o eh, ten, tu trasu Senegal-Kanárské ostrovy, jenom chci připomenout, že včera ve Španělsku jsme opět eh, eh, na Kanárských ostrovech eh, objevili 330 dalších imigrantů. Je to tedy velice citlivé, toto téma, a my Chceme tedy proto prosazovat lepší koordinaci a proto jsme podpořili Frontex a vše, co se týká kontroly hranic. A v tomto smyslu zjevně mm, asi hájíme jinou pozici než pan Hunko. Další věc. Možná panu Busutilovi bychom mohli dát určitý námět, kam má směřovat Frontex. V tomto smyslu španělský parlament již se vyjádřil k tématu subsidiarity. My jsme se dozvěděli, že se má vytvořit agentura ex novo a měla by i operativně řídit eh, ty velké eh, informační systémy v oblasti svobody, spravedlnosti, tedy práva a bezpečnosti. My jsme předložili takový dokument, ve kterém hovoříme o problému subsidiarity, ale my máme spíš problém se proporcionalitou a s tím zjednodušováním. My si myslíme, že teď v ekonomické krizi by bychom měli aplikovat právě tyto principy. Nemyslíme si, nemyslíme si, že bychom měli se snažit vytvářet nové agentury ehm, a spíše bychom se měli lépe koordinovat a možná asi nejlepší by bylo, aby Frontex eh, by měl odlehčit svoji strukturu a měl by Eh, se postarat pro, o ty informační systémy, ale eh, s tou premisou zjednodušování administrativy a mělo by to vést k úsporám, k větší efektivnosti a ty prostředky by měly být úměrné. Z tohoto pohledu Frontex by mohl rozšířit svoje úkoly, ale měl by i eh, posilovat principy proporcionality a zjednodušování. Určitě to je zásadní premisa. Já bych si rád vyslechl nějaké reakce na tento návrh španělského parlamentu z vaší strany. Děkuji, děkuji pane předsedo, paní Matiu. Dvě minuty, prosím. Pane předsedo. Myslím si, na rozdíl od německého řečníka, který eh, Eh, hovořil zde na pódium, tak já si myslím, že ochrana vnější hranice se týká všech členských států. Samozřejmě potom se ty imigranti dostanou na celé území EU. Pane řediteli, vy jste nám proto velice užitečný hm, a ve Frontexu. A sdílení tohoto břemena, to je nutné, to musí, o to se musí podělit všechny členské státy. Jakožto zpravodajka v Kokobu, eh, když jsem připravovala zprávu k agenturám, tak 25. ledna eh, eh, jsme skonstatovali, ano, vy máte rozpočet, který byl hodně navýšen a bohužel vy nemáte dostatečné právní mm, prostředky, abyste mohli čerpat ty peníze. Žádné nástroje na to nemáte. Teď komise přišla se novelizací nařízení Frontex a konečně budete moci čerpat rozpočet a to je lepší, to je dobře protože je třeba, aby ty vnější hranice byly lépe chráněny, poněvadž řízení migračních toků tady nejde pouze o lidské utrpení a nouzy. Ne, ale za těmito migračními toky jsou mafiánské organizace. Jsou to, je to organizovaný zločin, který roste. A pane eh, řediteli, my doufáme, že vy budete mm, to vhodným způsobem Eh, kontrolovat eh, s rozpočtem, který budete mít. A já pozbuzuji kolegu Busutila eh, v jeho zprávě. Pan předseda, děkuji. Pan Konstantinos Zavaris, člen řeckého parlamentu, dvě minuty, prosím. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την εκδήλωση αυτή. Ano, já bych chtěl přivítat všechny. Děkuji, že se tato akce koná, protože hovoříme o nesmírně důležitém tématu. Můžeme říci, že naším cílem v Evropské unii je vytvořit prostor svobody, bezpečnosti a práva. A to znamená, že musíme tato slova také naplnit činy. Znamená to, že stanovíme hranice tohoto prostoru, jinak nemůžeme hovořit o jednotném prostoru ve chvíli, kdy nebudeme chránit vnější hranice tohoto prostoru svobody, bezpečnosti a práva. A v tomto případě se jedná o vnější hranice prostoru. To znamená, že pokud někdo říká, že Frontex musí být eh, zrušen, potom eh, to je logika, která jde ruku v ruce se sabotáží Evropské unie, protože eh, by to znamenalo, že by nemohl existovat prostor svobody, bezpečnosti a práva. Ten nemůže existovat bez ochrany vnějších hranic. Samozřejmě je nutné, abychom chránili vnější hranice a zároveň respektovali základní práva občanů, kteří přicházejí do EU. To je naše povinnost, ale zálové, zároveň eh, je tato povinnost narušována nelegálním přistěhovalectvím, mimo jiné také přes hranice Řecka. Tato situace vede k nejistotě a já se domnívám, že není přijatelné, aby někdo říkal, že by Frontex měl být uh, zrušen. Já se připojuji k tím, kteří říkají, že by tato instituce měla být ještě posílena a rozvinuta, protože se domnívám, že musíme chránit prostor svobody, bezpečnosti a práva, chránit základní práva a musíme využít všech prostředků eh, nutných k tomu, abychom zajistili skutečnou kontrolu všech vnějších hranic. Nyní italský senát. Předávám slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Velice telegraficky, vzhledem k času, který mám, eh, imigrace je pořád i evropským komplexním problémem, takže je třeba se na to podívat takto. A tady reaguji na řeckého kolegu. I italská hranice je evropskou hranicí. A což znamená, že Evropa musí mít evropskou, jasnou evropskou imigrační politiku. A v rámci této politiky já si myslím, že Frontex by měl být nástrojem, eh, který by sloužil celé Evropě. Musí to být nástroj pro eh, sdílení znalostí, pro koordinaci operací mm, národních sborů. Politická odpovědnost za operace Frontexu mm, musí být na úrovni evropské. A to je třeba jasně stanovit, že to je politická evropská odpovědnost a je třeba se vyhnout těm vážným eh, incidentům, jak o tom hovořil pan Hunko, když hovořil o těch lágrech. A tedy členské státy jako Itálie by měly eh, věnovat tomu velkou pozornost a eh, uzavírat smlouvy jako ta, kterou máme v Slíbí například a je třeba, aby ale eh, to neposloužilo jako platforma pro vytváření těchto lágrů, a hm, které potom se zneužívají eh, vlastně a eh, je třeba, hm, je jasné, že musíme chránit hranice a při dodržování lidských práv, ale každý stát musí tedy jednat v rámci těchto principů Evropské ústavy, pokud chceme se chovat občansky a musíme tedy respektovat práva osob. Děkuji, říká pan předseda. Pan Heinz? Ne? Paní Romero López z výboru LIBE Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Eh, původ Frontexu, já jsem také ze Španělska a já jsem byla poslankyní, když jsme přišli hm, s tímto, kdy na jihu eh, Španělska jsme měli pocit, že bychom měli pocit, že bychom měli mít takovou agenturu, která by přinesla další hodnotu Evropě a která by především vystupovala v těch citlivých zónách, jako jejich Španělska, Kanárské ostrovy. A potom se k tomu přidaly ještě jiné oblasti. O to šlo právě v zásadě na začátku. Měla to být agentura, která měla bránit eh, eh, rozkotáním těch lodí a tragédiím. A ty lodě eh, byly lodě hm, s nezákonnými migranty a vždycky ale tam musel být někdo, kdo ty lidi pašoval, kdo byl tím obchodníkem, tím pašerákem. Já se omlouvám, pane předseda, já jsem nevěděla, že to udělá takový hluk. Agentura Frontex se nemůže změnit v nějakou makroagenturu, která by byla napojena na Europol. Europol je policejní orgán, který má na starosti trestní stíhání těch pašeráků, těch zločinců, ale to by bylo úplně jiná věc, to by byla jiná věc. Jedna věc jsou ti pašeráci nebo obchodníci s drogami a tak dále, a jiná věc jsou ti nezákonní migranti, kteří přijdou žádat o azyl a to je třeba oddělit, oddělit eh, kontrolu jedněch a těch druhých a to jinak bude skutečně zvrácená diskuze. My musíme skutečně mm, vedbát eh, eh, eh, na to, aby chom nepoškodili ty, kteří žádají o azyl a musíme humanitárně přistupovat i k těm, kteří jsou nezákonnými migranty a kteří potřebují humanitární zacházení, protože oni přijedou sem, aby hledali práci a mm, na druhé straně je třeba efektivně trestně stíhat ty pašeráky, ty obchodníky. Europol se e, musí zaměřovat pouze na údaje o těch obchodnicích, o těch pašerácích a e, zde mm, mm, jeho mm, úkolem tedy je řešit toto téma a vyměňovat si tyto informace s členskými státy. Děkuji pan Hans Heinz Maurus, německý Bundesrat, německý senát. Vážený pane předsedo, nejdříve bych chtěl poděkovat za to, že jsme se dnes zde mohli setkat a hovořit. Chtěl bych poděkovat panu Lightinovi a Buzutilovi za jejich eh, příspěvky. Hlásím se ale o slovo, především eh, kvůli tomu, co říkal pan kolega Hunko. Hovoříme zde také jménem kolegy Bírence z Německého spolkového sněmu. Já se domnívám, že ten postoj, který zde zastupuje pan Hunko, je spíše jeho vlastní postoj a postoj jeho politické skupiny, a nikoli postoj Evropského spolko, eh, Německého spolkového sněmu či Německé spolkové rady. Eh, existují velké problémy, pokud jde o nelegálnou, nelegální imigraci a pokud jde o přeshraniční zločin. Proto se domníváme, že je nutné, abychom se eh, si toho byli vědomi, abychom na to reagovali. Proto je třeba, aby byla optimální spolupráce a je nutné, aby Frontex mohl spolupracovat s úřady, které jsou zodpovědné za boj proti zločinu. Proto bych rád byl, aby Frontex byl posílen. S ohledem na eh, současný vývoj, eh, myslím, že většina z nás takovýmto přístupem souhlasí. Děkuji paní Beržat z výboru Libe. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, kolegovi Humkovi, já s ním zcela souhlasím i eh, s těmi pochybnostmi ohledně užitečnosti Frontexu, a protože to je eh, nástroj pro ochranu hranic, respektive zavření hranic. A já bych chtěla, abychom mm, využili mm, ten pokrok, který nám dává Lisabonská smlouva. Já bych chtěla hovořit o lidských právech a o chartě lidských práv a o budoucím, eh, o našem přistoupení k umluvě lidských práv a o nových právech Evropského parlamentu v oblasti, v oblasti justice a vnitra. My mm, máme na stole dvě zprávy. Jednak je to zpráva o stavu lidských práv uvnitř EU a potom máme na stole zprávu o stavu lidských práv mimo EU. Já jsem stínovou zpravodajkou k těmto dvou zprávám. Já si myslím, že my eh, podrobně budeme zkoumat eh, hm, důsledky migrační politiky pro lidská práva, a to především v rámci eh, politiky dobrého sousedství. A já nesouhlasím s názory, které jsme slyšeli ohledně smlouvy s Libí. Já bych dokonce ani nesouhlasila se smlouvou s Tuniskem, protože tyto smlouvy jsou hanbou EU. Hm, takže takže mm, není možné pouze respektovat minimálně humanitární podmínky, ale je třeba aplikovat eh, plnohodnotně univerzálně lidská práva na tyto lidi. Je třeba již nepovažovat imigranty jako delikventy. Ne, nemůžeme považovat za delikventy. Je třeba mm, považovat to pouze jako problém. A mm, Není možné se chovat jako obhájci lidských práv a pouze vést krásné řeči a nepřistoupit k činům, což by nahlodalo důvěryhodnost důvěry e EU eh, na mezinárodní scéně imigrační eh, eh, politika musí být zkoumána ve, světlu, ve světle jiných našich politik. Je, mm, a je třeba se na to podívat z toho pohledu uzavírání evropských hranic, což si myslím, že je něco, co je v rozporu s ekonomickými problémy, které před námi stojí ve světle globalizace, včetně demografických problémů, které budeme mít a vzhledem k zhoršování mm, změn klimatu. Je třeba se podívat na to takto. Děkuji, pan Tavares z výboru Libe. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo, já budu stručný. protože už zde zaznělo několik obecných poznámek, které jsem chtěl zmínit. Ale mám dvě specifické otázky. První se týká humanitárních problémů lidí, kteří eh, připlouvají eh, na lodích skrz středozemní moře. poslední době nedávno jsme hovořili se zástupci kteří se zabývají Schengenem a hovořili jsme také o tom, jakým způsobem je možné zachraňovat žadatelé o azyl, a kteří připlouvají na nevhodných lodích. Já bych se chtěl zeptat na to, co Evropský parlament a komise chtějí dělat s tímto problémem. To je něco, o čem musíme hovořit také s národními parlamenty. Je nutné, abychom eh, uvedli tyto plány záchrany lidí na moři do praxe. Eh, je nutné, abychom měli na paměti humanitární aspekty a, abychom eh, prosazovali princip non-reforma. Dále, pokud jde o Líbii, jak už jste několikrát zaznělo, nemůžeme problém nerespektování lidských práv žadatelů o azyl eh, dávat někam na konec našich priorit. Musíme se zabývat otázkou zacházení s uprchlíky a otázkou porušování ženevských úmluv. Musíme se rozhodnout, co s tím budeme dělat. S ohledem na nedávné události týkající se italské rybářské lodi a italského námořnictva, a tyto zkušenosti ukazují, že musíme být opatrní, pokud jde o kontakty s Kadáfim a s Libií. Musíme jasně říci, jaká je, jaký je náš postoj. Další řečník. Děkuji. Jenom abych přispěl do diskuze, jakou kontrolu vnějších hranic v Evropské unii chceme mít, ale přece kontrola je ve výručné pravomoci členských států a ne Frontexu. A co to je Frontex? To je koordinace, to je spolupráce, to je strategická analýza, dělá strategické analýzy, vyměňuje si zkušenosti a nyní my se snažíme o to, aby ti styční eh, úředníci také i pracovali eh, pro Frontex ale jinak Frontex nemá žádnou kompetenci, pokud jde o e, ty uprchlické tábory, o ta e, detenční centra. To je třeba jasně deklarovat. A ještě na adresu Simona. Jednu otázku mám na Simona do diskuze. V, v okamžicích e, krizí, kdy je velký migrační tlak na konkrétní lokalitu, můžeme zavázat ostatní státy k solidaritě? To není nezávažná otázka. Můžeme zavést povinnou solidaritu v takovém kritickém okamžiku velkých migračních tlaků? Na to musíme nalézt odpověď. A za druhé, v souvislosti s první otázkou na pana ředitele Lajtinena. Jak, jaká, jak, jaký je, eh, jaký je ten eh, katalog těch prostředků, které má eh, Frontex k dispozici, aby mohl řešit migrační krize. A k čemu tedy jste se v tomto zavázali? K jakému katalogu prostředků? Děkuji. Paní Alfano, prosím, dvě minuty. Paní Alfano. Děkuji. Já doufám, že pan ředitel Leitenen nám odpovědět některým tématům, protože to jsme neslyšeli. My máme ty velké tragédie u středozemního moře. Co si on myslí o těch hlídkách na hranicích? Eh, protože eh, to jsme udělili třetím státům, jako třeba Líbii. Co si myslíte tedy o eh, tom události, o kterých hovořil kolega třeba Tavares a další? To znamená, vlastně my, Itálie, jsme svěřili tento úkol Libii, aby prováděla to hlídkování a oni dokonce stříleli nedávno na naše italské lodě. Ne, to nebyly žádné párky s migranty, ne. A takže Oni si mysleli, že to jsou migranti. Co si o tom myslíte? A dnes ráno v Ancio ve 4 hodiny v Itálii došlo k vylodění 150 eh, migrantů a někteří asi dokonce i zahynuli cestou. To znamená, že pravděpodobně asi ty trasy se teď mění, to nelze podceňovat. A nakonec já bych chtěla poděkovat eh, panu Unkovi za to, co řekl. Ano, je třeba být eh, bdělý. Nesmíme směšovat vojenskou kontrolu s tou demokratickou kontrolou. To je ta kontrola, kterou bychom měli v EU provádět. Děkuji. Děkuji, zaznělo zde mnoho připomínek, mnoho otázek, ale už máme spoždění, takže vás požádám, abyste teď na závěr uzavřeli tuto první diskuzi a buďte prosím struční. Nejdříve předávám slovo panu Leitinenovi, řediteli agentury Frontex. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji také všem účastníkům této živé diskuse. Musím říci, že nejsem schopen odpovědět na veškeré otázky kvůli tomu, že nemáme dostatek času. Nemohu odpovědět na individuální otázky, ale Chtěl bych se soustředit na některé základní body. Bod číslo jedna. Nesmíme zapomínat na to, že odpovědnost za kontrolu hranic mají členské státy. Frontex eh, nemá žádné výkonné pravomoci. Veškerá rozhodnutí, veškerá opatření činí pohraničníci a pohraniční úřady členských států. Naše role je a analyzovat rizika, analyzovat situaci, sjednocovat eh, členské státy, podporovat jejich spolupráci na evropské úrovni, částečně to financovat. A také je naším úkolem podporovat kapacitu pohraničních služeb členských států, aby mohly respektovat legislativu EU. To je naše role. Pokud jde o základní práva, Zdá se, že to je důležitá otázka. Chtěl bych poukázat na základní bod. Kdo rozhoduje? Rozhodují vždy kompetentní národní úřady, a které rozhodují o tom, zda budou lidé přijati nebo nikoli. To není kompetence Frontexu. A pokud to dáme do určitého že a podíváme se na to, co dělají, dělají sami členské státy a co dělá, co se dělá na eh, úrovni EU, kterou koordinuje Frontex, můžeme říci, že eh, každoročně máme 11 tisíc eh, operací, máme rozpočet 90 milionů eur, máme 270 lidí a máme více než 2000 pohraničníků. Já nemohu říci, eh, jaký rozpočet mají jednotlivé členské státy, ehm, pokud jde o střežení hranic, ale je potřeba mít na paměti to, jaké, jaký rozpočet máme k dispozici my. Dále hovořil pan Pusatil zmínil školení na evropské úrovni, to kurikulum Common Core, které jsme připravili společně s členskými státy a také společně se strategickými partnery, jako je UNHCR, který přispěl k tomuto Eh, kurikulu k tomuto školení, které už se využívá ve všech členských státech. Eh, základní práva jsou základní hodnotou eh, v Evropské unii, pokud jde o ochranu hranic. Je třeba mít na paměti to, co můžeme my udělat při školení, při společných operacích. operacích. My si dáváme pozor na to, abychom eh, základní práva respektovali, eh, školíme naše zaměstnance odpovídajícím způsobem. V současné době probíhá školení organizované eh, agenturou Evropské unie pro základní práva. Takže na tomto tématu pracujeme. Pokud jde o třetí země, které jsou našimi partnery, základní otázka je, jestli máme Eh, prosazovat eh, dodržování základních eh, práv také v těchto třetích zemích a spolupracovat s těmi kolegy, nebo jestli je máme izolovat a nezahrnovat je do těchto iniciativ. Dále bych chtěl zmínit to, že neustále se objevují tyto tragédie na moři. Základním základní rolí v takovýchto situacích a základní úlohou a pohraničníků v takovýchto situacích je zachránit lidské životy. To je naše práce. A v podstatě při všech těchto akcích se snažíme o záchranu ehm, lidí na moři. To bych chtěl na tomto místě ještě jednou zdůraznit. Pokud jde o hodnocení kapacity členských států, to doposud není úloha Frontexu. My eh, nestanovujeme, co jsou pravomoci jednotlivých členských států. Eh, k tomuto účelu slouží instituce a mechanismy uvnitř Evropské unie, které jsou jiné. Jak jsem řekl na začátku, boj proti eh, zločinu na vnějších hranicích, to je pro nás nová příležitost. Pan Kökeberg zmínil koordinační mechanismus. Eh, Rob Wenwright eh, bude zanedlouho hovořit, kolega z Europolu ví, že tyto dvě agentury, Frontex a Europol, neustále každodenně spolupracují. Máme jasně definovanou eh, roli každá z těchto agentur, víme, co patří pod Frontex, co patří pod Europol, ale na této úrovni probíhá každodenní spolupráce. Bohužel eh, nemám příležitost odpovědět na jednotlivé otázky, ale pokud bude potřeba se na tyto otázky soustředit, já eh, rád přispěju k odpovědím písemně. Děkujeme panu Leitinenovi. My si vážíme toho, že chápete, že zde nemáme dostatek času. K tomu, co jste říkal vy, pane Hunko, e, zazněly také nějaké připomínky. Možná byste na ně chtěl stručně reagovat. Prosím, buďte co nejstručnější. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já budu také stručný. Já jsem v úvodním prohlášení řekl, že poukazuje především na kritiku ze strany nejrůznějších eh, organizací chránících lidská práva. Zmínil jsem eh, právní analýzu z roku 2007, která byla provedena společně pro azyl a Amnesty International a také jinými organizacemi, nebo tyto organizace tuto studii zadaly. A výsledek je schnut následujícím způsobem. Evropa a se brání také nelegálním způsobem proti eh, přistěhovalecům proti přistěhovalcům. Eh, přístup Frontexu nebere ohled na základní hodnoty a základní práva. To už jsem tady řekl na začátku. Samozřejmě je pravda, že Frontex neprovádí veškeré op- operativní opatření na hranicích EU, ale já se domnívám, že ty otázky, které si kladou eh, ochránci lidských práv, jsou otázky týkající se eh, eh, pohraničního režimu EU. Já si myslím, že zde je v sázce také důvěryhodnost Evropské unie, protože otázka základních práv je pro občany EU zcela zásadní otázkou. A proto kritika současné situace není nic, co by šlo e, výhradně proti evropské integraci, ale zkrátka je třeba mít na paměti, že základní práva jsou stavebním kamenem evropské integrace. Mnohokrát děkuji, nyní předávám slovo panu Busutilovi. Děkuji, pane předsedo, velice rychle. Nejprve bych zareagoval na prohlášení pana Hunka a to je, že Frontex má pod kontrolou uprchlíky, no to nemá. Nemá. A já myslím, že je třeba udělat rozdíl mezi eh, kompetencemi nad vnějšími hranicemi a nad eh, oblastmi, eh, jako je azyl. A zde nyní se připravuje nová agentura, Evropská unie vytváří tedy ten Evropský podpůrný azylový úřad a tato agentura bude mít na starosti azylanty podle evropského práva. Za druhé, pan Kalasovský se ptal, zdali máme adekvátní prostředky pro takovou super agenturu nebo jenom agenturu podpůrnou, pomocnou. To je zásadní věc. Ano, jeden z návrhů, který se předkládá, je právě Frontex by měl mít pravomoc mm, pořizovat si nebo prodajímat si vlastní prostředky, vlastní vybavení. A pokud eh, půjdeme touto cestou, tak se musí znovu eh, přehodnotit rozpočet. Dále, lidská práva je pochopitelné, že leží na srdci mnoha lidem. Já jsem byl minulý týden ve Varšavě s delegací Evropského parlamentu a toto téma bylo číslem jedna. My jsme tady několik otázek tohoto typu a dostali jsme všechny odpovědi. Nejdůležitější odpověď, kterou jsme dostali ve Varšavě, bylo toto. Frontex nám jasně řekl, že má nulovou politiku k, pokud je o lidská práva. To znamená, pokud zjistí, že kdokoliv z spolupracovníků porušil lidská práva, tak již pro Frontex nemůže pracovat. Nulová tolerance vůči porušování lidských práv a jasné, Evropská unie musí respektovat lidská práva, to je minimální princip a to se odrazí v mé zprávě. Za čtvrté, Vytvoření nové agentury pro informační systémy, o tom hovořil pan Soravia ze Španělska, on nesouhlasí s těmito agenturami novými, souhlasíme. Já to předám kolegovi Carlosovi Koejovi. Pan Soravia řekl, že tato funkce by měla být součástí Frontexu, pokud jsem dobře pochopil toto téma nové agentury, možná asi i bude debatováno zítra v kontextu Schengenu. Za páté, hodně se mi eh, líbil, líbilo to, co řekl pan Savares z Řecka, a to je, že potřebujeme nástroje pro to, aby to fungovalo. Ano, to je jasné. A je to e, dobré, že to říká někdo z Řecka. To je země, která eh, čelí největším problémům s ochranou vnějších hranic. Otázka, kterou si musíme položit, je jasná. Přináší nám Frontex přidanou hodnotu na evropské úrovni? Moje odpověď je, že ano, Frontex může nám může přinést hodnotu navíc. Neříkám, že to dělá již teď. Já myslím, že by si měl vést lépe než to posud. A za šesté, pan Diaz otázka kompetencí. Máte zcela pravdu, že smlouva jasně hovoří, v tom smyslu, že ochrana vnějších hranic je v národní suverénní kompetenci, ale je tam důležité, ale článek 2e nařízení Frontexu čtu říká, stanoví jasně, že Frontex také by měl plnit úkoly eh, měl by plnit úkol eh, ve smyslu pomáhat členským státům eh, a pomáhat jim, poskytovat jim technickou pomoc na vnějších hranicích. Ano, Každá země je suverénní, ale když nějaká země má problémy, tak všichni bychom se měli spojit a té zemi pomoci. Což mě vede k závěru. Solidarita, jak správně podotkl pan Dias de Vera. Ano, mm, solidarita to je ta cesta a měla by to být solidarita, která bude funkční. Ať tomu říkáme dobrovolná nebo povinná solidarita, já myslím, že to není tak důležité. Důležité je, aby to fungovalo Doposud to nefungovalo a měli bychom se všichni snažit, aby to fungovalo. Děkuji. Děkuji, pane Busutile, děkuji, pane Honko, děkuji, pane Lantenen a děkuji všem, kteří si vzali slovo. To byla skutečně velice zajímavá, plodná diskuze a jsme ten druhý blok, který začne, určitě bude neméně zajímavý. Děkujeme tedy prvním panelistům a bez přerušení aby se nám podařilo skončit včas. Máme hodinu, tak prosím, nezapomínejte. že eh, eh, my jsme tady i omezeni tlumočnickou službou. Takže musíme hned pokračovat eh, s druhým blokem a chtěl bych sem pozvat pana Roba Wayne Wrighta, který je ředitelem Europolu, pana Augustina Diaz Demera, který je členem výboru, výboru LIBE a pracuje na zprávě Europol a Lorda Petra Bounce, který je předseda eh, podvýboru pro evropskou justici, justici a instituce v sněmovně Lordů Spojené království. Prosím. Děkuji, děkuji všem za spolupráci. Eh, druhý blok je velice významný. Týká se Europolu. A máme na něj hodinu. Tak prosím, apeluji na hm, panelisty, aby eh, se jim podařilo to pojednat za méně než 10 minut, eh, abychom potom zase mohli respektovat ten princip dvě minuty pro ostatní řečníky v diskuzi. Tak hned dáme slovo panu Robovi Wainwrightovi, který je ředitelem Europolu. Máte slovo. Honorable Chairman, Pane předsedo, eh, eh, členové Evropského parlamentu, národních parlamentů, děkuji za pozvání. Je to pro mě čest eh, zahájit tento důležitý blok týkající se Europolu a tématem dnešního dne, jak zlepšit demokratickou kontrolu, respektive zodpovědnost Europolu. I došlo k velkým změnám v posledním roce a další se čekají v příštích letech já o tom pohovořím. Samozřejmě také i bych chtěl využít příležitosti a představit vám práci Europolu, tak abychom e, nastolili takový užitečný kontext pro diskuzi. E, to my jsme vlastně agenturou, e, orgánem činným v trestním řízení. Naším úkolem je chránit občany, chránit lidská práva, pomáhat členským státům bojovat proti hrozbám jako organizovaný zločin a terorismus. A my rozvíjíme naší organizaci způsobem tak, abychom efektivně reagovali na ty nejzávažnější eh, sítě trestné činnosti v EU a to tím, že usnadňujeme výměnu eh, trestně právních spravodajských informací mezi orgány činnými v trestním řízení. Zaměstnáváme asi 650 expertů, kriminologů, analytiků a eh, kriminalistů z různých tedy evropských policejních sborů a máme rozpočet asi 85 milionů eur. A po celé Evropě policejní sbory eh, vlastně využívají eh, naše 27, našich 27 služeben a každý rok koordinují asi 14 000 operací eh, v Evropě boje proti organizovanému zločinu, což vedlo k tomu, že jsme eh, narušili celou řadu organizovaných zločinných eh, spolčení a zadrželi jsme celou řadu zločinců a i jsme hm, i pomohli obětem, včetně obětem obchodování s dětmi a i jsme zajistili tak eh, miliony na výnosech z trestné činnosti, které jsme konfiskovali. A takže 14 000 případů eh, ročně asi v průměru a nedávně, nedávno to byla síť pedofilů přes internet a my na základě analýzy jsme byli schopni identifikovat 220 pachatelů, z čehož 115 eh, bylo zatčeno právě po velice eh, složitém vyšetřování. A e, my jsme prováděli prohlídky, které jsme provedli zároveň v 19 zemích a tak jsme mohli rozbít tuto síť e, pachatelů po internetu. To je takový typický případ, eh, příklad toho, jak eh, unikátně Europol je schopen analyzovat eh, komplexní trestně právní údaje, identifikovat sítě pachatelů a využívat ty naše tedy kanceláře, abychom mohli koordinovat operace v různých zemích, což vede k efektivním operacím v terénu kdy eh, zabráníme eh, dalším škodám páchaných na občanech EU. V tomto kontextu musíme si uvědomit, že my nemáme žádné donucovací možnosti a eh, naším cílem je zlepšit spolupráci mezi členskými státy a rozvíjet ty eh, centralizované evropské policejní schopnosti. My vlastně jsme takovým informačním hubem pro výměnu kriminologických údajů v zájmu boje proti trestné činnosti a naším cílem je být takovou platformou, efektivní platformou, eh, prostřednictvím které eh, evropské policejní sbory mohou spolupracovat. A samozřejmě Eh, eh, samozřejmě zde eh, otázka aktivit jako mm, trestní stíhání, to je v kompetenci národních států, takže jde o koordinaci. Ale naším cílem je, aby Evropa byla bezpečnější, abychom lépe chránili občany před mezinárodním zločinem a terorismem, což znamená, aby se zvyšovala důvěra veřejnosti. To je pro nás důležité a proto uvítáme vše, co bude i zvyšovat transparentnost a demokratickou zodpovědnost. A e, účinnost Lisabonské smlouvy znamenala celou řadu změn ve fungování EU a vlastně je to e, nová cesta pro novou, novou spolupráci v této oblasti, včetně demokratické kontroly a došlo i k dalším významným zlepšením. Europol však má trochu jinou historii než taková typická evropská agentura. My jsme byli vytvořeni asi před deseti lety na základě mezivládního ujednání my jsme vystupovali tedy v oblasti justice vnitra v rámci třetího pilíře a ve smyslu smlouvy. To znamená, že e, zapojení parlamentu bylo relativně omezené. Národní parlamenty a Evropský parlament nebyly přímo zapojeny do naší zprávy a e, právo iniciativy měla komise a členské státy. A rada byla strážcem národních zájmů tomto smyslu a chránila tedy vlastně evropské občany, ale e, Nyní, počínat tímto rokem, jsme zodpovědní e, e, Radě ministrů a správní radě Europolu. Národní parlamenty byly zapojeny do ratifikace naší smlouvy a tří protokolů, které z toho vyplývaly. Ale Lisabonská smlouva posiluje roli národních parlamentů a Evropského parlamentu, jak jsem řekl již dříve, my to velice vítáme. Domnívám se, že Eh, účinnost Lisabonské smlouvy. To je velký pokrok pro EU a především vynikající příležitost, abychom posílili transparentnost Europolu. Smlouva především eh, eh, stanoví, že národní parlamenty a Evropský parlament budou v srdci rozhodovacích procesů, což i znamená nový rámec pro Europol a novou, nový typ demokratické kontroly. Podle tedy Lisabonské smlouvy samozřejmě my skládáme účty naší správní radě, ale i zde e, e, se do toho zapojuje e, rada i Evropský parlament a samozřejmě i že celá řada právních aktů se přijímá normální spolurozhodovací procedurou. Zde i <clears throat> za druhé je zde i nové právo na informace, které má parlament Evropský parlament i národní parlamenty musí dostávat celou řadu dokumentů a i Evropský parlament a národní parlamenty budou zapojeny do eh, vyhodnocování aplikace politiky justice a vnitra. A v neposlední řadě, jak víme, eh, i hm, to hm, budoucí nařízení o Europolu stanoví způsoby, jak kontrolovat, eh, jak parlament bude moci a národní parlamenty budou moci kontrolovat naši činnost. Evropský parlament je konzultován ohledně opatření, která se týkají operativní spolupráce především. Kromě nové Lisabonské smlouvy a kromě nového právního základu Europolu, který také nabyl účinnosti tohoto roku, také se i posiluje mechanismus demokratické kontroly. Také se i zlepšuje eh, eh, naš, naše provozní činnost. My tak můžeme hrát větší roli v rámci té nové vnitřní bezpečnostní architektury ve smyslu Lisabonské smlouvy i se posiluje eh, efektivnější spolupráce s Frontexem a dalšími agenturami na základě toho, že my máme doplňkové role, vzájemně se máme po to, na co se těšíme. Těšíme se na posílenou spolupráci s Frontexem a s dalšími evropskými agenturami do budoucna. A podle našeho nového právního rámce a e, se posiluje i kontrola ze strany parlamentu, tak aby mm, mm, i Europol byl plně zodpovědný a vlastně Evropský parlament e, je i orgánem, který rozhoduje o rozpočtu spolu s radou, to znamená musí dávat absolutorium řediteli, e, za plnění rozpočtu může požadovat informace Eh, v rámci procesu absolutoria. Také i je mu předkládána výroční zpráva o činnosti, kterou předkládá ředitel Europolu parlamentu. To jsou praktická opatření, hm, která přímo transformují eh, eh, ten rámec demokratické zodpovědnosti a to vítáme. Hm, citlivé téma, ochrana osobních údajů, citlivé téma pro Evropský parlament a přímo pro občany. Uznávám, že Europol má unikátní možnosti v této oblasti, může tedy e, ukládat a schromažďovat osobní údaje a je to naše základní funkce, abychom mohli bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. Ale zároveň mm, jsme i hrdi na to, že Europol má velice pevný rámec ochrany osobních údajů více než kdekoliv jinde na světě. To je něco, na čem jsme pracovali velice pečlivě posledních 15 let a snažíme se o tu správnou rovnováhu mezi bezpečností a svobodami. Role parlamentu eh, se neomezuje pouze na rozpočet, eh, ale také i zde se posiluje ta demokratická kontrola. To znamená, my parlamentu předkládáme výroční zprávy, také i parlament na eh, může požádat, aby mm, ředitel Europolu chodil do parlamentu a zodpovídal se. A nakonec i Eh, správní rada požádala o eh, nezávislé hodnocení toho, jak my plníme rozhodnutí, eh, které se nás týká. Když se podíváme do budoucna, vyhlídky nového nařízení, Již naše rozhodnutí o Europolu stanovuje základní rámec ve, ve smyslu Lisabonu, ale komise navrhuje článek 88 smlouvy jako nový právní základ a já myslím, že to je další příležitost, jak zlepšit naši zodpovědnost také je to možnost, jak zlepšit způsob, jak Europol bude lépe podporovat národní policejní sbory v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. Paní komisařka Malstremová navrhla roadmap, cestovní mapu, včetně vyhodnocování aplikace našeho nového právního rámce počínaje tímto rokem. Tato fáze vyhodnocování je důležitá, poněvadž Europol vynaložil hodně energie na to, aby se přizpůsobil novému právnímu rámci a musíme tedy zhodnotit, jak se to aplikuje a jaký eh, z toho vyvodíme důsledek pro efektivní fungování Europolu. Spolu s komisí a se zástupci eh, výboru Libe, s panem Diase Demera, se zástupci národního parla- národních parlamentů a se zástupci správní rady Europolu, my jsme se již sešli všichni dohromady, abychom společně diskutovali, jak eh, bude probíhat to vyhodnocení, protože to bude první důležitá fáze té cestovní mapy směrem k novému nařízení o Europolu. To je významný proces, který asi Eh, bude znamenat velkou reorganizaci, eh, která bude platit na několik příštích let. Musíme tedy implementovat něco, co bude vhodné pro svůj účel a nejenom, že budeme plnit ten požadavek demokratické zodpovědnosti, ale také to i posílí naše možnosti, které potřebuje naše centrální agentura pro boj eh, proti modernímu trestnému činu, trest, trestné činnosti a terorismu. Musíme tedy plnit náš účel především v boji proti mezinárodní kriminalitě. Je to těžší a těžší nyní bojovat e, proti organizovanému zločinu na národní úrovni, jako praní špinavých peněz, počítačová kriminalita a eh, převody eh, výnosů z teroristické činnosti. E, Pane předsedo, vítáme eh, příležitost eh, podle nového nařízení Europolu a doufáme, že vytvoříme eh, pevný rámec demokratické kontroly s Evropským parlamentem i s národními parlamenty a vítáme tuto příležitost vlastně stejně jako teď je to s Frontexem, doufáme, že se i tím zvýší možnosti Europolu lépe bojovat proti eh, trestné činnosti a terorismu. Děkuji a pan Diaz de Mera. Pokud nám pomůžete dodržet eh, časové rozmezí, tak prosím, držte se deseti minut. Děkuji. Zdravím, pane ředitele Europolu a také našeho kolegu Lorda Bownese ze sněmovny Lordů Spojeného království. Zdravím také kolegy z národních parlamentů, především tedy své krajany a všechny kolegy z Evropského parlamentu. <clears throat> Já přednesu takový smírčí, ale přece jen upřímný projev. Usiluji o meziinstitucionální spolupráci. Pane předsedo, musím říct si, co se nesmí opakovat. Všichni už jste připraveni a říkáte si, co asi tenhle člověk chce říci. Chci říci něco, co je velmi spojeno s realitou. A realita je legislativní historie Europolu. Souhlasím s tím, co říkal Rob, ředitel, ale tento parlament měl méně šťastnou historii, pokud jde o legislativní vývoj okolo Europolu. Je všeobecně známo, že smlouva o Europolu a tři přídavné protokoly se rozvíjely pomaleji než organizovaný zločin. A proto se v Amsterdamu našla legislativní formule, jak vyřešit tuto záležitost, která nevyžadovala jednomyslnost ze strany členských států. A tak se nám podařilo využít rozhodnutí rady. A rozhodnutí rady je právě to, co v současné době platí. To je právní rámec Europolu. Rozhodnutí rady. Naše publikum by mělo vědět, že jsem byl zpravodajem pro toto rozhodnutí v této sněmovně a měli byste také vědět, že Evropský parlament dosáhl schválení velkou většinou právě ohledně stanoviska parlamentu k rozhodnutí rady. Navrhli jsme 72 změn. 62 změn a pouze malý počet z nich byl vzat v úvahu. Právě proto teď nabírá na významu ten můj smírčí přístup k radě, protože v té době ještě neplatila Lisabonská smlouva. Protože neplatila Lisabonská smlouva, tak eh, rada příliš neusilovala o to, aby si naklonila parlament, Evropský parlament a už vůbec ne národní parlamenty. 17. ledna 2008 parlament schválil pozměněný návrh rozhodnutí rady, kterým se vytvářel Europol. Nicméně, bez ohledu na to, co jsem řekl, tímto neskončilo, pokud jde o rozpory mezi radou a parlamentem. A zjednoduším celou tuto historii s tím, že takzvaný balíček Europol, který měl být pokračováním rozhodnutí rady, měl tedy čtyři zpravodaje. Paní Ingveld, která měla prostudovat vztahy Europolu s partnery ohledně výměny osobních údajů a důvěrných informací. Pan Olbricht, z Německa měl být zpravodajem pro, nebo byl zpravodajem pro seznam třetích zemí a úřadu s nimiž by měl Europol uzavírat dohody. Bývalý konzervativní ministr Velké Británie, pan Kirchhoff, současný předseda delegace konzervativců, byl zpravodajem pro normy ohledně důvěrnosti informací a já sám jsem byl zpravodajem pro normy, které se měly týkat eh, analytických eh, souborů. A co se stalo? Rada chtěla pokračovat v těchto legislativních iniciativách těsně předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která nám dávala potřebné pravomoci v oblasti spolurozhodování. A to je právě ten problém, o kterém jsem hovořil. A je to tedy věc, na kterou parlament nezapomene. Ale nemá to nic společného s Europolem. My rozhodně podporujeme Europol. A proto si myslíme, že o tom vůbec eh, nemusí se debatovat. A proto vítáme iniciativy komisařky Cecilie Malström, která uvedla do praxe to, co řekla. To znamená, sladila slova s činy a činy se slovy. A jak říkal ředitel, skutečně pracujeme na základě hodnocení, které vyústí v novou legislativní normu, tak jak to stanoví nejen Lisabonská smlouva, ale také Stockholmský program. Ale musíme zde něco vyjasnit a musíme také vznést výzvu na nepřítomnou radu. A ta výzva spočívá v tom, že Evropský parlament řekl své poslední slovo k této otázce v tom, že říkal, že šest měsíců po vstupu, Lisab- tedy vstupu rozhodnutí rady v platnost, by mělo proběhnout eh, přeskoumání a přijetí nového nařízení. My nechceme, aby se to stalo až v roce 2013. My prostě chceme uzavřít eh, tu spolupráci s národními parlamenty a chceme dokončit eh, proces hodnocení, abychom okamžitě mohli přistoupit k legislativní činnosti. Z vyše uvedených důvodů je nezbytné, aby parlament, aniž by přitom zapomněl na ty roztržky s radou, aby tedy parlament přistoupil na meziinstitucionální spolupráci. Jaká tedy bude v mých očích jaký bude v mých očích ten hlavní stavební kámen nového nařízení. Už jsem to říkal na jiných fórech, eh, teď to tedy zopakuji. Nebudu opakovat funkce ani úkoly Europolu, protože ty jsou známé. Nicméně uvedu věci, které podle mého názoru by nové nařízení rozhodně obsahovat mělo. První věc je ta, kvůli které jsme se zde sešli dnes, a to je parlamentní kontrola, kontrola která je podle mého názoru zcela nedostatečná ve srovnání s tím, co je obsaženo v rozhodnutí rady. A vysvětlím vám také proč. A za druhé, větší ochrana a posílení ochrany osobních údajů. V rozhodnutí rady jsou eh, tři osoby, ale všechny jsou virtuální. Tedy jedna osoba, která je zodpovědná za zpracování údajů. Dále je zde národní úřad pro ochranu osobních údajů. To jsou lidé, kteří jsou k tomu účelu jmenování. A potom je zde třetí úřad, a to je tedy společná kontrolní agentura. A potom dochází tedy k nezávislému přeskoumání uplatňování rozhodnutí rady, ale nezávisle na kom, na čem. To jsou věci, které bychom tedy měli přeskoumat. To jsou věci také, které bychom měli vzít úvahu, aby nedošlo k následujícím záležitostem. A ty věci, které zde uvedu, rozhodně nejsou vymyšlené. To jsou věci, které popírají kontrolní úlohu Evropského parlamentu i parlamentů národních. Všechno to, co zde žádám, nemá nic společného s povinnou důvěrností, kterou vyžaduje Europol který tak důležitě pracuje na bezpečnosti. Uvedu následující příklady. Odstavec 10 článku 37. Správní rada každý rok přijme pracovní program pro budoucí aktivity Europolu. Bude zde všeobecná zpráva, která se týká aktivity Europolu. Tyto dokumenty budou předloženy radě ke schválení. Rada je pošle Evropskému parlamentu jako informace. Takže to můžeme prostě zabalit a jít. Pro informaci. A kde teda budou ty kontroly? Toto není žádná demokratická kontrola ze strany parlamentu. Druhý příklad. A ten je ještě závažnější. Článek 34 bod 6. Je jich zde opravdu celá řada. Já uvedu jen tyto. 34.6. Společný kontrolní orgán. Orgán vypracuje zprávu, bude pravidelně vypracovávat zprávu o činnosti. Tyto zprávy budou předány Evropskému parlamentu a radě. Správní rada se bude moci vyjádřit k této zprávě nebo k těmto zprávám a tyto komentáře budou ke zprávě přeloženy. Ale podívejte se, jak to pokračuje. Rozhodne, zda je či není vhodné zveřejnit zprávu o činnosti a pokud se rozhodne, že ano, tak eh, rozhodne o podmínkách tohoto zveřejnění. No a kde je tedy kontrola Evropského parlamentu? Kde je zde kontrola ze strany národních parlamentů? Takže, pane řediteli, vy máte veškerou podporu mé frakce a myslím si také, že i podporu většiny parlamentu. Velmi si ceníme vaší práce. Máme za to, že je rozhodně nezbytná k boji proti organizovanému zločinu, proti terorismu. A je to také jediná zbraň Evropské unie, jak bojovat proti falšování eura. O tom není sporu, ale jak jsem říkal, chci vystupovat smířlivě. A přesto musím říci, že je nutné, aby Rada vzala v úvahu Evropský parlament i národní parlamenty. Děkuji, děkuji pane Dias Demero. Nyní si vyslechneme třetího člena panelu, pana Petra Baunese ze sněmovny Lordu. Prosím vás, mějte na paměti to, co jsem řekl o tlumočení, protože tlumočení budeme mít jenom do 6.30. Takže pokud chceme mít diskusi, prosím, buďte stručný, maximálně 10 minut. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Děkuji také za to, že jste pozval členy národních parlamentů na diskuzi s vaším výborem dnes odpoledne a jsem rád, že jsem byl pozván, aby hovořil o tomto tématu. Sněmovna Lordů Výbor pro evropské záležitosti se zabýval v posledních letech prací ehm, Europolu. Vypracovali jsme sedm zpráv během posledních 15 let. Zabývali jsme se prací Europolu a podporovali jsme jeho práci. A proto jsem velice rád, že se mohu účastnit této diskuse. Poslední zpráva, která byla publikována naším výborem, byla zpráva v roce 2008. Bylo to po rozhodnutí, co ehm, práce Europolu byla změněna, ale předtím, než ta daná legislativa vstoupila v platnost a bylo to také před Lisabonskou smlouvou. Ale už tehdy jsme doporučovali, že by měla existovat větší odpovědnost Europolu vůči Evropskému parlamentu a také vůči národním parlamentům. Proto samozřejmě vítáme, a to velice, formální právní základ pro odpovědnost. To je něco, za to jsme velmi rádi. Co, za co ale rádi nejsme, pane předsedu, a co také zdůraznil, co jste také zdůraznil ve, v úvodu, je, že bohužel ani po roce, Lisabonské, po roce vstupu Lisabonské eh, v smlouvy v platnost je tato odpovědnost eh, stále ještě nereálná, nerealistická. A já bych se soustředil právě na parlamentní přeskum, nikoli na funkci Europolu, či na některé, některá obecnější témata. Já se domnívám, že je celá řada otázek, které můžeme legitimně zmínit a my ve eh, sněmovně, eh, ve sněmovně Rojdu tyto otázky rádi vzneseme při diskusi s komisí. My samozřejmě nemůžeme změnit Lisabonskou smlouvu, ale spochybňujeme to, jak, proč existuje různá formulace v článku 85, který upravuje dohled článek 88, který upravuje dohled nad Europolem a článek 85, který upravuje dohled nad Eurojustem. V těchto článcích jsou rozdíly. Já se domnívám, že tyto rozdíly ale nejsou eh, významné. Domníváme se, že eh, postup dohledu vůči oběma institucím by měl být podobný. Nechápeme, proč komise by měla mít různý časový harmonogram pro eh, postup parlamentního dohledu u těchto dvou institucí. V červenci komise navrhla následující časový harmonogram pro dohled parlamentu. V případě Europolu na podzim komise vydá sdělení a začnou konzultace. V roce 2011 začne diskuze. V roce 2012 by mělo být dosaženo dohody a v roce 2013, tedy po třech letech, by měl začít dohled, či Eh, dohled ze strany parlamentu. Pokud jde o Eurojust, návrh bude příliš rok, eh, návrh bude předložen příští rok a v roce 2012 by měl začít dohled. Já nechápu, proč je zde rozdíl v postupu a nechápu, proč pokud jde o Europol, musíme čekat na dohled parlamentu až do roku 2013. Kozak zdůraznil, že je nesmírně důležité, aby komise diskutovala věc s Evropským parlamentem a s národními parlamenty. My to podporujeme. Doufáme, že to bude možné udělat jednoduchým způsobem. Ať už eh, to bude probíhat jakýmkoliv způsobem, musí to být jednotlivý, jednoduchý postup. A podvýbor Evropského výbor Evropského parlamentu ještě nepředložil žádný návrh. Uvidíme, eh, co komise připraví o dohledu parlamentu. Možná se poté vyjádříme prostřednictvím zprávy, ale já se domnívám, že postupy musí být jednoduché. Sesterský výbor eh, v dolní sněmovně poukazuje na to, že pokud bude existovat nějaké fórum, kde budou zastoupeny veškeré národní parlamenty, mohl by to být orgán, který by měl více než 180 členů. Já si myslím, že to je nerealistické. Struktura řízení, jak poukázal náš výbor už v minulosti, systém řízení je značně komplikovaný. Není možné, aby eh, dohled parlamentu eh, celou věc ještě zkomplikoval. Nechceme, aby eh, dobrá myšlenka poté byla proměněna v přehnanou byrokracii. Nechceme, aby parlamentní dohled byl dohledem nad jednotlivými aktivitami parlamenty, ať už evropský nebo národní, by eh, měly hodnotit eh, výkon dané instituce, měly by eh, mít připomínky k celkové strategii a měli bychom zajistit, aby zde byla odpovídající hodnota za investované peníze. Je třeba, aby celý systém byl jednoduchý, aby byl správný, aby byl realizován rychle. Ti z náš, kteří byli pro Lisabonskou smlouvu, doufají, že ty dodatečné pravomoce Evropského parlamentu a národních parlamentů nepovedou ke zklamání. Mohlo by se tak stát ve chvíli, kdy eh, budeme mít takový časový harmonogram, jaký byl navržen pro Europol. Já doufám, že eh, všichni zástupci národních parlamentů budou zahrnuti do celého postupu vyjednávání. Mnohokrát děkuji, děkuji také, že jste byl stručný. Nyní se přihlásilo o slovo šest poslanců, ještě se eh, hlásí sedmý. Paní Matiu se hlásí. Prosím vás, každý maximálně dvě minuty a potom to stihneme. A poté budeme eh, si moci vyslechnout také reakce členů našeho panelu. Nejdříve má slovo pan Sevcik, senátor z České republiky. Předsedo, eh, nejenom za slovo, ale i za pozvání eh, diskuze na téma justice, svobody a vnitra je vysloveně záležitostí, kdy se nelze zodpovědnosti nejenom v Evropském parlamentu, ale v národních parlamentech vyhnout. Nenajdete citlivější oblast, která byla převedena eh, poslední eh, zakládající smlouvou pod komunitární právo a právě kontrola Europolu je to, eh, kterou my se tady v národních parlamentech velmi dlouhodobě a velmi důkladně zabýváme pro naše občany je to skutečně nejcitlivější věc a musíte být velice potěšen když se podíváte tady na ty zadní řady eh, kolik členů národních komor na vaše jednání vašeho výboru eh, přijelo. Eh, tato problematika byla předmětem jednání cosacu tedy setkání evropských výborů už v listopadu v roce two thousand and eight a potom také v praze v květnu minulého roku. debata jasně ukázala že praktické aplikace této kontrolní pravomocí, těchto kontrolních pravomocí jsou teprve na začátku. Ta doba ale pokročila a je třeba zahájit skutečně tuto substantivní diskuzi, to nejenom na úrovni jednotlivých národních parlamentů, jak v rámci společných meziparlamentních platform, ale také eh, při společných setkáních přesně takových, jako je to dnešní komise má v nejbližších měsících vydat sdělení ve kterém by se měla zabývat demokratickou kontrolou europolu a dovolte mi abych tedy nastínil jaké představy má český senát. domníváme se že kontrola respektive hodnocení činnosti by se mělo odvíjet od výročních zpráv europolu a eurojustu které by měly být parlamentům dostupné v první polovině roku. národní parlamenty a evropský parlament by měl mít možnost dokumenty projednat v určeném časovém období a to na základě svých právních úprav či zvyklostí zároveň by měl možnost klást oběma orgánům otázky a vyslechnout si názory národních členů aby pro projednání získali dostatek informací. senát takto komunikuje pravidelně již několik let eh, domníváme se dále že nejvhodnější platformou pro společnou debatu je konference cosac na jejímž podzimním setkání by parlamenty měly mít možnost prezentovat své výstupy za přítomnosti ředitele europolu a prezidenta eurojustu. děkuji vám za pozornost omlouvám se že jsem malinko přetáhl. Honorevole Maritati del Senátu italiano. Děkuji a nyní má slovo mm, pan Maritati z italského senátu. I já bych chtěl využít ten krátký čas a eh, vyjádřit, že eh, mm, se mi moc nelíbí zabývat se takovými to delikátními eh, tématy, protože já si myslím, že zde mm, vy zvete eh, členy z národních parlamentů, kteří ujedou tisíce kilometrů a eh, teď diskusují, mají diskutovat o tom v pár sekundách, takže Mm, ano, to je nástroj, který je nezbytný pro boj proti terorismu a organizovanému zločinu, ale musíme ještě prohloubit ten aspekt, eh, mm, o kterém také i hovořil pan zpravodaj Demera, Dias Demera, když on hovoří o tom, že je nutné zrevidovat eh, tuto normu, tedy rozhodnutí rady z dubna 2009, eh, a mm, protože zde je třeba tedy podívat se na to, jak se zachází s těmito údaji, s osobními údaji. A zde ta demokratická kontrola není uspokojivá. Zde my eh, zde samozřejmě nemůžeme si představit, že hm, taková demokratická kontrola by byla prováděna nějakým tady národním či eh, mezinárodním orgánem. Na to musí být odborný, tedy soudní orgán a to vychází z naší národní kultury. V Itálii to je eh, vyšetřující soudce, který je tím garantem. A já si přeji, aby Evropská unie řešila toto téma s tím, že nesmí zapomínat na to, že nakládání s užitečnými citlivými údaji, které jsou nezbytné pro vyšetřování mezinárodního charakteru, tak aby se spravovala tato, tyto údaje efektivním způsobem, aby to dělal orgán, který má reálnou možnost vůbec spravovat řádně tyto údaje a aby skutečně za to zodpovídal. Nelze si představit, že to eh, bude nějaký tedy politický národní či mezinárodní orgán. Ten to dělat nemůže, protože to není nějaký politický fakt. Ne, Europol potřebuje um, úzké propojení se Eurojustem a s policejními orgány, se soudními orgány jednotlivých států. A zde my bychom měli zde skutečně začít eh, to řešit i mm, z pohledu časového, protože naše, eh, a je třeba si vyměňovat zkušenosti, já nevím skutečně, kde by se to mělo prodiskutovat do hloubky, ale my, Národní parlamenty, si myslíme, že bychom měli mít možnost eh, přispět této diskuzi eh, v rámci našich možností, ale v pár sekundách to není možné třeba databáze Europolu, jak já, jakou má strukturu, to by nás zajímalo. Je to nějaký analogický systém, jako třeba ta databáze, kterou um, používá již 20 let naše prokuratura pověřená bojem proti mafii, anebo je to jiný systém a skutečně, jak se používají tyto údaje pro boj proti organizovanému zločinu a terorismu? Děkuji. Děkuji. Paní Jiménez, výbor Libe. Jsem členem tohoto výboru a také výboru pro lidská práva. A samozřejmě s veškerým respektem k mým kolegům, kteří považují koleg- agentury jako je Frontex a Europol za nepřátele, musím říci, že je nás hodně, kteří nesouhlasíme s takovouto vizí. A nesouhlasíme s tím, protože reprezentujeme své občany, kteří mají právo a mají právo na svobodu, bezpečnost a spravedlnost. A na mě osobně se obracejí a ptají se mě, co dělá Evropská unie, jak je chrání, aby je ochránila. A proto si myslím, že je naší zodpovědností podporovat tyto agentury a trvat na tom, aby spolupracovali. A to nejen v rámci Evropské unie, ale také i za našimi hranicemi. A je také naší zodpovědností, abychom zde v parlamentu tyto agentury kontrolovali, protože teprve pak se nám podaří vytvořit tento prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v rámci stokholmského programu. Neměli bychom mít žádné předsudky, když hovoříme o spravodajských službách, o hodnocení rizika a spolupráci se třetími zeměmi, protože jsou to věci, které přinesou prospěch občanům, kteří nás sem zvolili. A také mám zde otázku pro ředitele Europolu. Na to se mě ptají občané na ulici. Europol je orgán, který bojuje proti terorismu a zajímalo by mě, jak se dívá na poslední výstrahu USA, eh, kteří tedy byli informováni o tom, že zde hrozí nebezpečí atentátů v Evropě. Děkuji. Mr. Konstantinos Savaras Ale Konstantinos Savaras z řeckého parlamentu. Dobře jsem to vyslovil. Děkuji, pane předsedo. Především bych rád řekl, že zde v tomto sále a především v národních parlamentech Abychom sloužili reprezentativní demokracii, tak musíme samozřejmě dodržovat a uznávat lidská práva. Toto je základní prvek. To znamená, je třeba uznat potřebu chránit lidská práva. A je to také součástí veřejného pořádku všech států Evropské unie. Takže nechápu tendenci některých kolegů, kteří si chtějí přivlastnit výlučné právo chránit lidská práva. My zde diskutujeme o své schopnosti jednat efektivně když eh, musíme řešit určité problémy. Samozřejmě je zde ochrana lidských práv, která ovšem naráží na pokus eh, vytvořit lepší svět, eh, svět svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Takže všechny tyto argumenty, které jsme slyšeli, nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu k demokratickému dialogu. A toto jsem chtěl říci řediteli Europolu. Bylo mi ctí vyslechnout si váš příspěvek a chtěl bych vám říci, že dosud především kvůli otázkám spojeným s ochranou těchto práv a především s bojem proti organizovanému zločinu, Zde došlo k tomu, že narůstá zločinnost eh, v rámci Evropské unie v důsledku toho, že byly otevřeny hranice. Vznikají zločinecké organizace, které působí na celém území Evropské unie. A já se tedy ptám, tato spolupráce mezi národními orgány a Europolem, a také s dalšími organizacemi, jak může fungovat? Jak může tato spolupráce fungovat? Protože nám leží především na srdci v Řecku i jinde především otázka spojená se skandálem Siemens. Došlo k celé řadě událostí a toto samozřejmě tvrdě zasáhlo finance našeho státu ale mělo to vliv také na ochranu lidských práv a práv občanů, protože občané vyžadují od vládě účinnost a chtějí se dovědět pravdu o těchto věcech. Paní Renate Weber z výboru Libe. Za prvé bych chtěla poděkovat všem panelistům za prezentace a e, a mm, na ty kolegy z národních parlamentů, kteří nejsou obeznámeni s postupy v EU, tak bych řekla, že když jde o Europol, Eurojust, tak zde e, e, členové parlamentu byli pro větší parlom, pravomoci těchto agentur, včetně Europolu, kdežto e, rada ne, rada k tomu byla laxní a e, třeba e, náš kolega Augustin Diaz de Mera nám dal hezký příklad tohoto. Moje otázka nyní na e, ředitele Europolu a na našeho zpravodaje pana Demera je, jak jsme na tom teď v této fázi a jak je to s radou, respektive členskými státy, jaká je to s jejich důvěrou v Europol. A proč je rada k tomu tak laxní? Je to proto, poněvadž členské státy nechtějí se vzdát vlastních pravomocí, které vykonávají v průběhu vyšetřování, anebo nevěří tomu, že taková Evropská agentura by mohla plnit ty úkoly, ale vlastně teď eh, tam působí členové eh, jejich policejních sborů a eh, nevěří tomu, že větší spolupráce by mohla pomoci tomu, že se překoná ta nedůvěra. A já v posledních dnech jsem byla teď v Kolumbii a v Kolumbii všichni, nejenom úředníci z vlády, ale i další, tak Těm se moc líbilo, jak Europol uzavřel partnerskou smlouvu s kolumbijskou eh, policií a mm, skutečně mm, já myslím, že eh, Europol to udělal velice uváženě a Europol tedy se snaží jít dopředu a já se ptám, jak si na tom stojí členské státy. Děkuji, pan Karazevský, člen polského parlamentu. Yes, Děkuji bardzo. Děkuji. Nejdříve bych se rád připojil k názoru Lorda Bounese, že zde není žádný důvod k tomu, aby postup přípravy dokumentů pro Eurojust a Europol po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost eh, probíhal jinak eh, a jinak byl časově naplánoval. A to o to víc, že pan ředitel Europolu řekl, že Europol je připraven na přijetí jistých návrhů v této otázce. Teď bych se rád vrátil k diskuzi z předcházejícího zasedání a rád bych navázal na tuto část nebo na téma této části našeho setkání. Zaznělo zde ze strany jednoho či dvou řečníků, aby ochrana osobních údajů byla součástí Frontexu. Já jsem rozhodně proti takovému řešení, protože hromadění a uchovávání nebo sběr a uchovávání osobních údajů rozhodně nejsou v pravomoci Frontexu. Frontex využívá těchto údajů na základě dohod, ale v žádném případě by neměl tuto záležitost dělat samoučelně nebo dublovat aktivitu někoho jiného. A mám otázku pro ředitele Europolu. Jak vypadá spolupráce Europolu a Frontexu? Především pokud jde o přeshraniční zločin, pokud jde o pašování lidí, o pašování narkotik a tak dále. Děkuji. Mulder. Děkuji, pan Mulder z výboru Libe. Já také děkuji řečníkům. Já mám velice stručnou otázku. V Lisabonské smlouvě se hovoří o evropském veřejném žalobci. Předpokládejme, že takový žalobce bude existovat jaký rozdíl by to znamenalo pro práci Europolu. Výborně nakonec paní Matě z výboru Libe. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku pro pana ředitele Europolu. Zajímal by mě jeho názor k agentuře CEPOL. Jak víte, výbor pro rozpočtovou kontrolu minulý týden odmítl udělit absolutorium CEPOLu pro rok 2008 Eh, budeme o tom hlasovat na plenárním zasedání, nevím, jak to dopadne, ale bylo to vlastně odmítnuto minulý týden eh, jednomyslně. A mě by zajímal názor ředitele Europolu. Jak se díváte na informace, které jsou tedy, nebo na školení, které je poskytováno policistům? to, že se rozdělilo školení vlastně na dvě části. Neměl by Europol být pověřen tímto školením? Bývalý eh, ředitel, toho nového se to vůbec netýká, toto absolutorium. V každém případě to není kvůli němu ten důvod, proč jsme odmítli absolutorium. Už to sídlo agentury CEPOL je skutečný problém pokud jde o personál. Není to příliš praktické. A kromě toho je to taková malá struktura, je tam 23 eh, členů. Já si myslím, že to školení policistů není příliš efektivní a myslím si, že by bylo logičtější združit eh, školení nebo spojit eh, toto školení všech evropských policistů pod hlavičku Europolu. V politických frakcích jsou lidé, kteří si myslí, že by tím mohl být pověřen Europol. Samozřejmě s tím, že by vám byly poskytnuty prostředky ad hoc. Zajímalo by mě, jak se na to díváte vy. Děkuji. Děkuji. A nyní předáváme slovo na odpovědi našim panelistům, aby reagovali. Nejdříve bych ale chtěl říci, že bychom byli vděční tlumočníkům, pokud by nám dali ještě několik minut navíc abychom zvládli odpovědět na ty obavy, které zde byly vyjádřeny, takže doufáme, že tlumočníci s námi ještě chvíli vydrží. A nejdříve předávám slovo řediteli Europolu panu Weinbrightovi. Mnohokrát děkuji, já pokryji co nejvíce otázek. Zaznělo zde několik otázek týkající se důvěryhodnosti Europolu, řekl to paní Weber, paní Jiménez a další. Je pravda, že i po 15 letech eh, rozvoje Europolu Evropou stále ještě musí bojovat o eh, své místo, o to, aby mělo důvěru policejních agentur v Evropě. Samozřejmě se to zlepšilo, samozřejmě se to zlepšuje každou chvíli. V současné době máme 15 tisíc případů než dříve, to je eh, o mnoho procent více než minulý rok, ale stále ještě můžeme udělat více především v oblasti terorismu, kde stále ještě národní úřady nechtějí úplně využívat eh, možnosti Europolu. Proč je tomu tak? Já si myslím, že je to samozřejmě velice citlivá oblast. Eh, v oblasti terorismu se zabýváme velice citlivými zdroji informací, máme co dělat eh, z oblastí, kde ale bylo dosaženo eh, velkého úspěchu, eh, pokud jde třeba o bilaterální úroveň. A lidé zde nejsou eh, zvyklí na využívání Europolu, takže zde existuje také určitá kulturní překážka, kterou musíme překonat. Pro nás je nesmírně důležité, abychom ukázali, jakou přidanou hodnotu Europol má. Pokud jde o zločin a terorismus, samozřejmě situace se mění, situace se globalizuje, situace, situace se europeizuje, ovlivňuje to všechny občany EU. To znamená, že v takovomto kontextu je třeba využívat evropských institucí, jako je Europol. My velice tvrdě pracujeme v naší organizaci, abychom si získali důvěru našich kolegů v terénu, tak abychom měli skutečnou přidanou hodnotu. Pan Maritaty hovořil o schopnostech Europolu. Eh, schopnosti jsou eh, zcela jedinečné. Pouze v Europolu máte specifický přehled o teroristických aktivitách v Evropě. My máme, my zaměstnáváme stovky analytiků, máme odpovídající stov, software, odpovídající IT a široký rámec. Eh, máme tedy specifickou schopnost identifikovat ty nejnebezpečnější teroristické organizace. A vždy, když um, se nám podaří uspět a vždy získáme další kousek důvěry od vyšetřovatelů v terénu. Já se domnívám, že národní parlamenty i Evropský parlament nám mohou pomoci v získávání důvěry. Je třeba tlačit na národní zákonodárce, na národní úřady a poukazovat na to, že existuje, tře- existuje potřeba pro to, aby Europol mohl efektivně eh, bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. Pokud jde eh, o některé specifické otázky. Náš vztah s Frontexem už je velice silný. Pan Leitinen už hovořil o tomto vztahu. Především Europol může využívat eh, svých informačních zdrojů pro to, aby poskytnul analýzu a na základě toho poté Frontex může pracovat, může využívat svých zdrojů. Existují specifické eh, projekty eh, u hranic EU, na kterých spolupracují Europol a Frontex. Pan eh, Mulder se zeptal na evropského veřejného žalobce. Zde už máme velice produktivní vztah s Eurojustem. Spolupracujeme v celé řadě vyšetřování provádíme analýzy, doplňují se zde, eh, doplňuje se zde naše práce s Eurojustem. Je třeba, eh, aby Eurojust vždy dotáhl daný případ, který my odhalíme do konce. A já nebudu o, o, rozhodovat o evropském eh, veřejném žalobci. Samozřejmě, až se bude rozhodovat, bude třeba podívat se na to, jak by se policie mohla doplňovat s tímto žalobcem a jak by tedy měly být stanoveny eh, funkce žalobce a funkce Europolu. Pokud jde o SEPOL, já se domnívám, že je zde skutečně velký tlak parlament eh, doposud neudělal absolutorium a eh, to je zcela typické. Tato agentura nemá eh, dostatek eh, zaměstnanců a existují zde problémy týkající se dodržování finančního nařízení a, a eh, pracovního řádu. My se snažíme jim co nejvíce pomáhat, snažíme se využívat synergii mezi Europolem a Cepolem. Máme společné programy školení, na tom jsme se dohodli s panem ředitelem a Europol a CEOL, CEPOL budou společně organizovat příští týden, eh, příští rok konferenci. Takže já doufám, že se nám bude dařit využívat eh, přirozených eh, synergií mezi těmito dvěma agenturami. Moje Poslední připomínka je možná nejdůležitější, navazuje na to, co řekl pan Severas o lidských právech. Já se nedomnívám, že Europol by se musel vybrat mezi bezpečností a lidskými právy, mezi svobodou a bezpečností. E, to nejsou věci, které jdou proti sobě. Navzájem se posilují v demokratické společnosti. E, Moje agentura je také agenturou pro lidská práva. Snaží se chránit lidská práva. Chrání právo na život a bezpečnost, které mají naše občané. Nám jde o to, abychom zajistili základní práva našich občanů. Myslím, že to děláme odpovědným způsobem a způsob, jak to děláme, by měl být vzorem pro ostatní agentury v Evropě. A děkujeme, pan Diazemera. Děkuji, pane předsedo. Já velmi děkuji našim tlumočníkům a děkuji jim za jejich čas. Musíte vědět, že jsou to ti nejlepší tlumočníci na světě, ty, které máme v tomto parlamentu. Mnohokrát děkuji, přátelé. Stručně odpovím všem kolegům. Samozřejmě si cením hodnoty kosaku. Myslím si, jak říkala italský kolega, že je třeba prohloubit demokratickou kontrolu tím, že se vylepší rozhodnutí rady prostřednictvím nového nařízení. A panu Konstantinosovi řeknu, že lidská práva samozřejmě eh, nejsou majetkem eh, nikoho. A nejsou, protože máme primární právo a to je listina základních práv Evropské unie. A své kolegyně Renátě Weber řeknu dvě věci související s důvěrou. Důvěra členských států spočívá v podstatě ve sdílení informací a údajů. Jak víme, Europol, mus, Europol musí eh, sbírat, eh, uchovávat, analyzovat eh, a vyměňovat si informace a údaje. K tomu jsou třeba dvě věci. Specializace a profesionalita. Toto je klíčová složka důvěry ze strany členských států. A potom je zde druhá složka důvěry důvěra parlamentu, Evropského parlamentu a členských států a jejich parlamentů je důležitá k tomu, aby Europol měl legitimitu. A tato věc musí být zcela přirozená a musí být eh, přijímána bez strachu a bez výhrad, protože my musíme být ti první, kdo budeme dodržovat a respektovat eh, důvěrnost a důvěryhodnost Europolu. A ještě jsem zapomněl na jednu věc. Pokud jde o evropského veřejného žalobce, já mu přeji do, dočasnou a nejistou budoucnost. Já osobně. Děkuji. Lord Baunes. Děkuji, pane předsedo. A kolegové mi prominou, pokud budu tak stručný a omezím se pouze na otázku parlamentní kontroly. Mně se zdá s veškerou úctou ke všem těm bodům, které zde padly, že pokud bychom tedy respektovali všechny ty body, tak Eh, vlastně ta eh, parlamentní eh, kontrola tedy by mm, se hodně rozvinula, jiná by byla než je teď. Ale co je třeba, je vzájemná důvěra, ta musí nejprve vzrůst a samozřejmě všichni i pracovníci Europolu musí mít ty veškeré prověrky, bezpečnostní prověrky, tak, aby jednotlivé členské státy byly ujištěny, uklidněny. A teď ta kontrola ještě. My teď eh, se zabýváme tím, jak Evropský parlament, národní parlamenty budou revidovat naši výkonnost, budou moci se vyjadřovat k naší strategii, tak, aby to bylo i finančně eh, účinné. Tady ale my hovoříme, pane předsedo, o anglicky accountability, o tom zodpovídat se zodpovědnosti a ne o kontrole. Takže bychom také měli to takhle odlišovat a hovořit o zodpovědnosti accountability. Děkuji. To bylo tři a půl hodiny. Velice Eh, zajímavé eh, výměny názorů a zítra začneme v 9 brzo ráno, tak eh, a budeme se těšit na další blok, druhý den. A dovolte, abych uzavřel hm, hm, toto odpoledne tím, že bych poděkoval tlumočníkům a i nezapomeňte na ten koktejl, hm, který je pro všechny členy Evropského parlamentu i národních parlamentů o mm, patroníže, kde proběhne koktejl, recepce, začne to zrovna teď, začíná již.